much time. Yeah, okay. We are running out of time. I know. Right, um... Dobře, takže budeme pokračovat. Dobré odpoledne. Vím, že ještě všichni tady úplně nejsou, ale musíme začít, protože už eh, mi říkají, že to nestíháme, takže eh, jako první bod na našem programu bude číslo 10, což je hlasování o zprávě pana Klince o ratingových agenturách. Připravte si vaše hlasovací karty, vložte je do zařízení, ověříme si, jestli to funguje. Sven nemá kartu, Petela nemá kartu, ještě někdo nemá kartu. Tak, máte rádi osobu, která sedí vedle vás? To je otázka, o které budeme hlasovat, prosím, jako zkouš, na zkoušku. <laughs> We're having a secret ballot. Nebojte se, je to tajné hlasování. Máte rádi osobu, která sedí vedle vás. Right. Okay. So, so, so we've got three missing now. We've got a green. Takže tři nemají karty. Jeden socialista, jeden zelený a Tak eh, zkuste to ještě. No, we can tell. It says 64. Je tady, eh, jste tady dvakrát, 64 a 65. Fungujete v různých sálech, ale ne, když jste dvakrát v jednom. Tak, eh, že hlasování ukončujeme. okay, Takže doufám, že můžem. Nejprve kompromis C. Všichni, kdo jsou pro, prosím, proti, zdrželi se. Přijato. 47, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 48, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis D kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 52, 53, kde pro? Proti? Přijato. 54, kde pro? Proti? Drželi se. Podle mě je to zamítnuto, ale ověříme to elektronicky, takže ještě jednou 54. And, okay, the vote's closed. And there's one... E- Hlasování končí, jeden navíc eh, přečteme, ale i tak je to zamítnuto o jeden hlas. 56, kde pro? Proti? Drželi se, přijato. 57, kde pro? Proti? Drželi se. Ověříme elektronicky 57. Hlasovali všichni, končím. Zamítnuto. I tak to výsledek nezvrátí, je to 20 proti, 13 pro. Takže 58 jde pro. Můžete pořádně zvedat ruce, ať vás vidím. Kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 59, kde pro, proti, zdrželi se. Podle mě je to přijato. 60 odpadá, 61, jde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto, původní text, jde pro, proti, zdrželi se. Přijato, kompromis E, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato, 63, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 64, kde pro, proti, drželi se. Zamítnuto kompromis F, kdo je pro. 64 chcete ověřit? Tak dobře, věříme 64. Hlasovali všichni a je to zamítnuto. Kompromis F, kde pro, proti, drželi se, Přijato. 68, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato 70, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis G, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. Žery 76, zdrželi se. Přijato. Kompromis H, kde pro, proti, Drželi se. Přijato. Kompromis I. Kdo pro? Proti. Drželi se. Přijato. 80. Kdo pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. Původní text. Kdo pro? Proti. Drželi se. Přijato. Kompromis je. Kdo pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis K, K Kdo pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis L, kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. 109. 109, kde pro? Proti. Drželi se. Ověříme 109, prosím. Hlasovali všichni. Hlasování končí. Zamítnuto. Ne, ještě musíme přičíst eh, několik eh, bez karet. Teď je to e, stejný počet hlasů. Pan Petela hlasuje jak? Pro? Pro, takže teď máme 16 ku 15, takže je to vlastně přijato. To, to bylo 109. 110. Kdo pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že to bude stejný výsledek, ale ověříme to. 110, prosím. Ole, hlasujeme elektronicky, tak tam vlož tu svoji kartu, prosím tě. Ještě dva nehlasovali. Right. Are you pressing your button? Sylvie? Sylvie, zmáčkla jste to? Ještě jeden hlasoval. Tak teď už hlasovali všichni a je to zamítnuto. 111. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Jury 2, druhá část. Kdo je pro? Je to oddělené hlasování. Takže druhá část Jury 2. Nejprve první část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se podle mě přijato. A teď druhá část, eh, kde pro, proti, takže se zamítnuto. 112 a 113, kde pro, proti, drželi se zamítnuto. Kompromis M, kde pro. Eh, původní text eh, odstavce 14, kde pro, proti, drželi se přijato. Teď kompromis M, kde pro, proti, drželi se přijato. Kompromis N, na dvě části. Nejprve první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A teď budeme hlasovat o 119, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 122, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 123, kdo je pro, proti, zdrželi se, Přijato 124, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že to bylo přijato, ale věříme to elektronicky, takže ještě jednou hlasujeme o 124. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Ano, a je to přijato. plus 2 proti, takže to bude 20 ku 20. A tím pádem to je zamítnuto. Pokud je to 2020, tak to eh, je zamítnuto, což znamená, že budeme hlasovat o 125. Kde pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. A teď původní text, kde pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis O. kde pro? Proti? Zdrželi se Přijato 127, kde pro, proti, drželi se. Přijato 128, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato kompromis P, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato kompromis Q, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato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 147, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Myslím, že to bylo zamítnuto, ale ještě jednou to ověříme. 147. Ještě hlasujte všichni. A je to zamítnuto. A teď 148, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 149 pro proti, zdrželi se zamítnuto, 150 pro, proti, zdrželi se. Ověříme elektronicky 150. Hlasovali všichni, hlasování končím. A je to přijato. 151, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato 152, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto 153, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto 154, pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 155, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 156, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Jury 6, první část kde pro, proti, drželi se, zamítnuto. 158 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to bylo zamítnuto, ale veříme to elektronicky, takže ještě jednou 158. Hlasovali všichni, eh, končím hlasování. Petela jak? Můžeme to eh, zrušit a začít eh, ještě jednou. Teď hlasujeme o 158. Otevřeme, zahájíme hlasování. Hlasovali všichni, hlasování končí. A teď je to přijato. 159, kde pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 160, kde pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 161, pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto 162 eh, pro, proti, zdrželi se přijato 163 pro, proti, zdrželi se přijato 164 pro, proti, eh, zdrželi se přijato 165 pro, proti, zdrželi se zamítnuto původní text pro, proti, zdrželi se přijato kompromis R bude pro, proti, zdrželi se přijato 174, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ověříme to ještě jednou. 173. Hlasovali eh, všichni, končím hlasování. Kolik musíme přečíst? Zamítnuto. 174, kde pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 165, kde pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 176, pro? Proti. Drželi se. Přijato. 177, kde pro? Proti. Zdrželi se. Ještě jednou. 177, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis S na dvě části, nejprve první část, kde pro, proti, přijato, druhá část pro, proti, ověříme druhou část. Kde pro, proti, drželi se, přijato. 84, kde pro, proti, přijato. 185, kde pro, proti, drželi se, přijato. 186 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 187, kde pro. Chcete ověřit 186, tak prosím, hlasujeme o 186. Končím hlasování. Rozhodně zamítnuto 187, jde pro. Jaké musí hlasovat někdo jiný než Wolf? Takže pro, proti, zdrželi se. Přijato. 188, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 189 na dvě části. Nejprve první část, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto, ale musíme to ověřit. Takže 189, první část. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Je to zamítnuto o tři hlasy, plus jeden hlas za Diogo, Dioga, plus dva. Pan Petela už kartu má, takže i tak je to zamítnuto. Teď eh, ta druhá část odpadá, nebo ne? Wolfe, znamená to, že můžeme hlasovat o té druhé části? Ano. Takže hlasujeme o druhé části 189. Eh, kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 190. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 191. Pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. Číslo 1. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. Původní text, kde pro, proti, drželi se. Přijato. Číslo dvě, kde pro, proti, drželi se. Zamítnuto. Tři, čtyři, eh, pro. Ještě jednou. Pro tři. Proti, drželi se. Zamítnuto. Číslo čtyři pro. Proti. drželi se. Zamítnuto, ale ověříme to. Číslo čtyři, prosím. Right, vote's closed. Actually, I think we've got two pluses to add. Myslím, že musíme dodat dva hlasy pro. Nic, nikdo proti navíc, takže je to přijato většinou jednoho hlasu, protože jsme tam museli přičíst dva hlasy. A teď číslo 6, kde pro, proti, drželi se přijato. Číslo 7, kde pro, Neodpadlo to, protože jsem říkal compatible. Takže ještě jenom 7 pro, proti, takže jsem zamítl to. Číslo 8 pro, proti, drželi se. Podle mě je to zamítnuto, ale radši to ověříme, takže číslo 8, prosím. Hlasovali všichni a je to skutečně zamítnuto. Takže původní text jde pro, proti, zdrželi se přijato, číslo 9 jde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, číslo 10 na dvě části, nejprve první část, kde pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 11, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, číslo 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 13, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Původní text, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 14, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 15, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 16, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, Jury C, kde pro, proti, drželi se, zamítnuto, číslo 17, kde pro, proti, drželi se, přijato, kompromis A, kde pro, proti, zdrželi se, přijato, číslo 24, kde pro, proti, drželi se, zamítnuto, 25, kde pro, proti, drželi se, zamítnuto, 26 kdo pro, proti, zdrželi se přijato, 27 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 28 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, původní text pro, proti, zdrželi se přijato, 29 pro, proti, zdrželi se přijato, 31 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 32 pro, proti, zdrželi se přijato. Teď kompromis B, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 37, kdo pro, proti, zdrželi se přijato. 38 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 39 pro, proti, zdrželi se, přijato. 40 pro, proti, zdrželi se, přijato. 41 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 42 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 43 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A teď elektronicky o celém pozměněném textu. Zahájeno hlasování. Hlasovali všichni. Hlasování končí a ten text byl jasnou většinou přijat. 27 pro, 14 se zdrželo hlasování. Mohla byste, prosím, eh, jenom nám říci, kteří hlasovali bez karet? Sven Gilgold a Diogo Feo. Pan Pitela na začátku neměl kartu, ale teď už je měl. Je to tak v pořádku? So we're now moving on to A nyní tady přistoupíme k hlasování o docháze k výměně pracovníků sekretariátu, ale já v každém případě pokračuji. Takže nyní nás čeká eh, zpráva um, Ashley Foxové o zprávě a řízení podniků ve finančních institucích. Jsou všichni připraveni? Dobrá, takže odstavec jedna původní text, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. IMKO 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. IMKO 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. IMKO 5, kdo je pro?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 Počkejte. Poznací návrh číslo 15. Nejprve, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis E. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Poznací návrh číslo 19. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Číslo 20. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Číslo 21. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 22. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto. E, nyní původní text, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. IMKO 12, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis F, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Poznací návrh číslo 29, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. E, číslo 30, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Můžeme si to ověřit, třicítku, pokud si přijete. Mně to přišlo přijaté, takže třicítka, hlasujte, prosím. Hlasujeme o čísle 30, pozdravím návrhu číslo 30. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Vy máte minus. Pane Fejo? Diego? Děkuji. Díky. Takže přijato. O Jury 89 se nehlasuje, to bylo zapracováno. 32, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Jury odstavec 7, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Myslím. Teď Jury 8, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 35, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. O Jury můžeme se jako o doplňku. Jury 13, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Jury 15, kdo je pro?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 Není Jury a já. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Nemá to číslo. E, zdrželi se. Přijato. Odstavec 14. Poznací 39. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Jury odstavec 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Další byl stažen. Zbytek odpadá. Takže nyní MKO 14, že? Mko také odpadá, takže usneseme 43, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Myslím, že to je zamítnuto, ale zkusme znovu. Takže 43, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Jury 12, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Imko 10, kde pro? Proti? Zdrželi se? Můžeme si ověřit Imko 10, prosím. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Tak to bylo jednoznačně přijato. Kompromis G, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 51, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Zbytek odpadá. Jury 6. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Číslo 57. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis H. Kompromis H. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Jury 2. O tom se nehlasuje. 60. Číslo 60, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 61, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 62, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 63, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Juli 4, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Juli 3, kdo je pro? Proti, zdrželi, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 64, kdo je pro? Přete si ověřit Juli 3, dobrá. Už trpíte únava, už není. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Konec hlasování. Přijato. Ano. Oh, hang on. Sorry about this. Wrong phone. Moment, omlouvám se. Um, we are now on 64. Teď jsme u 64. Číslo 64, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 65, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? 65 ještě jednou, prosím vás. Takže 65, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 66, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis I, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Není číslo 69. Ten jsem ještě nenašla. Tak číslo 69. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuta. Poznací návrh číslo 70. 80 se máme také hlasovat. Číslo 70. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Nyní kompromis je. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní IMKO 19, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. IMKO 11, kdo je pro? Proti? Můžu poprosit ještě jednou. IMKO 11, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Jury 11, o tom se nehlasuje. Jury 22, kdo je pro? O Jury 11, tam to je zapracováno, je to, to je jejich kompetence. Jury 22, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 76, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 77, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 78, kdo je pro? Proti, Nevím, jak hlasovali socialisté, tentokrát pro. Dobře, přijato. Číslo 79, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Jury 11, o tom se nehlasuje. Imko 9, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 80, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. 81, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Můžeme hlasovat o IMKO 4? Ne, odpada. IMKO 13. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Původní text odpadá. Nyní číslo 82. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Myslím, že to musíme ověřit. To bude nejsnazší. Číslo 82. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni. Přijato o jeden hlas. O dva hlasy. O jeden hlas. Dobrá. Číslo 83, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 84, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 85, kdo je pro? Proti? Zdrž... Odpadá? 87 nyní. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 88, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 89, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. E, tady se někdo ozývá? Který? 89. Dobře, ověřím 89. Ano, bylo to zamítnuto. Jury 23 bude zapracováno, takže nyní IMKO 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. IMKO 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Jury 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Jury 24. O tom se nehlasuje. 95, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Můžeme si ověřit 95, prosím? Dobrá. Ten odpadá, respektive to neprošlo. Nyní číslo 96, kdo je pro? Proti? Nezvedáte ruce. 96. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 97. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Budeme muset ověřit. 97. Zamítnuto.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 Můžeme si ověřit tu trojku, prosím. Přijato. 104, kde pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 105, kde pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 106, kde pro? Proti zdrželi se, zamítnuto. 107, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 108, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, eh, přijato. 109, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 110, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis K, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ehm, zkusíme ještě jednou. Kompromiska. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní číslo 114. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 115. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Jury 26 bylo zapracováno. 116. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 117. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Kompromis L, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Nyní číslo 120, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Můžeme si ověřit 120, prosím. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Odpa- eh, odmítnuto. Svene? Ano, stále to je odmítnuto. Je zamítnuto. Není 121, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis M, eh, pro, proti, zdrželi se, přijato. Jury 18, 19, 17 bylo zapracováno. Není číslo 124, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 125 a 6, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis N, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 132, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis O, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 139, kdo je pro? Proti, zdrželi se, myslím, že to bylo zamítnuto, ale ověříme. Zamítnuto. Číslo 142, kde je pro? Číslo 142. Kdo je pro, proti? skutečně je to pro mě obtížné, pokud A.P.P. E nehlasují. 142, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Zbytek odpadá. A nyní hlasujeme o 144, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Jury 20, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Jury 21, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Pozostal číslo 1, kdo je pro? Proti, zdrželi se, Přijato. A nyní elektronicky o celém textu v pozměněné podobě. Ano, prosím. Já mám jednu otázku, jeden bod k jasnění. U kompromisu H byl, byl ústní pozměňovací návrh v tom kompromisu. Předpokládám, že tady jsme hlasovali o tomto ústním kompromisu, jenom v té věci chci mít jistotu. Ano? Ano, nebylo to v mém eh, hlasovacím seznamu zvýrazněno jako ústní poznací návrh, měla jsem to asi oznámit a bylo. A nikdo neměl námitky, nikdo nevzal námitky, že? Dobrá, takže je to v pořádku. A nyní hlasujeme o celém textu v takto pozměněném znění. Jak se nám to podařila, podařilo. O citaci jedna jsme, o citation jedna jsme hlasovali, ne, nehlásili o původním znění. Takže ještě citace jedna, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Citace dva, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. A nyní můžeme hlasovat o celém textu v takto pozměněné podobě. Hlasovali všichni, konec hlasování a bylo to přijato. Třicet šest hlasů ku třem a dva se zdrželi. Třicet osm hlasů ku třem a dva se zdrželi. A nyní budeme hlasovat o jmenování člena výkonné rady Evropské centrální banky, pana Petra Prata. Slyšení proběhlo dnes dopoledne můžeme jako obvykle eh, hlasovat aklamaci. Budete souhlasit? Eh, dobrá. Tak, eh, ale musíte tady zatleskat. Výborně. Můžeme pokračovat. Nyní návrh zprávy pana Kutaše o výroční zprávě EIB za rok 2009. Jsme připraveni? Poznací návrh číslo 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Původní znění, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Poznací číslo 4, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis A, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 8, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 9, kdo je pro? Proti? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Původní znění, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 10, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis B, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací číslo 14, kdo je pro? Proti? Číslo 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Musíme se podívat elektronicky. I potom všem. Nezlobte se. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh číslo 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Osmnáctka odpadá. Takže kompromis C, kde je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis D, kde je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 23, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 24, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 26, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Číslo 27, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 28, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 29, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 30, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 31, kdo je pro, proti, Můžeme hlasovat elektronicky na 30? Hlasovali všichni, konec hlasování. Zamítnuto. Diego. Stejně, stejně zamítnuto. Původní znění ve dvou částech. První část, kde je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Poznací návrh, říkal se někdo ověřit druhou část, ověříme druhou část poznacího návrhu, ne, pardon, druhou část původního znění odstavce 11. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Dobrá, vy jste pro, vy proti. Zamítnuto. Takže jsem měla pravdu. Nyní pozměnce číslo 32. 32, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis E, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. sedm bylo staženo. Takže původní znění odstavce 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis F. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 38. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 39. Kdo je pro? Proti? Číslo 39. Můžete prosím hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 40. 40 odpadá. Původní znění, odstavec 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Poznací návrh číslo 41. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 42 odpadá. Číslo 43. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 44. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 45. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Původní znění, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. E, číslo 46, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Původní znění, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis G, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací číslo 50, kdo je pro? Prosím. Na hlasovacím seznamu čtu, že 48 a 49 jsou slučitelné jako doplněk, takže o nich asi musíme hlasovat, ne? A on je to všedem. To bylo v případě, kdyby odpadl kompromis. Takže číslo 50, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 51, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 52, kdo je pro? Proti, zdrželi se, Přijato 52. Ověříme, dobrá. Pane Fejo, vyhlasujete jak? Pane Gigolde, dobrá, zamítnuto. Původní znění, kdo je pro? Původní znění odstavce 21. Kdo je pro? Původní znění. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Poznací návrh číslo 53. Kdo je pro? To tam je to ve dvou částech. Dobrá. První část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Nevím, hlasujeme elektronicky o 53. Přijato. První část, není druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 54, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 55, kdo je pro? Proti?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 Přijato číslo 62, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato číslo 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Nyní stanovisko eh, výboru kont. Kont 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kont 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kont 3, kdo je pro? Proti? A to už je pokryto. Kon 4, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kon 5, kdo je pro? Proti? kde pro? Můžeme to vzít až do kon 14, včetně. Unblock, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Všechno přijato. Číslo 15, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. 16, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 17, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Nyní hlasujeme o celém eh, textu v takto pozměněné podobě. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Moment, ještě musíme hlasovat o návrhu usnesení. Hlasujeme o návrhu usnesení. Come on, keep on voting. Hlasujte ještě. Ještě tady vás jedenáct, kteří nehlasovali a přitom máte kartu deset. Dalších, prosím. Ještě šest má hlasovat pět. Ještě pět nehlasovalo. Čtyři, tři, dva, jedna.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 budeme hlasovat o profesionální přeshraniční silniční přepravě eurohotovosti. Pozměňovací na číslo 3, kde pro? Můžeme udělat 3 a 7 v celku. Kde pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 11 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto a zbývající 8 až 1, eh, včetně ústního pozměňovacího návrhu an blok, kde pro, proti drželi se přijato. A teď budeme hlasovat o celém textu elektronicky, prosím. Končím hlasování. 35, tedy jednomyslně, výborně. A ještě legislativní usnesení. Hlasujte, prosím. Ještě někdo nehlasoval. Pospěšte si. Mačkejte tlačítka. Ještě čtyři nehlasovali. Dva. Dobře, končím hlasování. A 34 bylo pro. Výborně. A nyní budeme hlasovat o zprávě paní Sofie Okony. Bude to jenom jedno hlasování, já vám přečtu, jak to jmenuje. Je to e, rozšíření působnosti nařízení o profesionální přeshraniční silniční přepravě eurohotovosti mezi e, u států, které se chystají e, vstoupit do eurozóny. A teď tedy budeme hlasovat o tomto rozšíření. Chceme to udělat elektronicky, tak dobře. Jenom jedno hlasování, prosím, hlasujte. Končím hlasování 35 eh, pro. Gratulujeme paní Okony a Teď budeme hlasovat o budoucnosti sociálních služeb obecného zájmu. Jste připraveni? Číslo jedna, kde pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis A. Je tady ústní pozněcí návrh od ALDE k tomuto kompromisu A. Souhlasíte s tím? Přijem, přijímáme předložení ústního pozměňovacího návrhu? Takže budeme hlasovat zvlášť o ústním pozměňovacím návrhu, kde pro, proti, zdrželi se. Takže tento ústní pozměňovací návrh byl zamítnut, takže se vracíme k původnímu kompromisu A, kde pro, proti, zdrželi se. Uděláme to elektronicky. Hlasujeme o původním návrhu kompromisu A. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Kompromis B, Jde pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 6, Jde pro. Je tady ústní pozměňovací návrh od pana zpravodaje. Takže nejprve budeme hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu pana, paní zpravodajky. Jde pro, proti. Takže se uděláme to elektronicky. Right, that's carried. Takže to bylo přijato a tím pádem A teď máme ústní pozměňovací návrh k tomu ústnímu pozměňovacímu návrhu pan, paní zpravodajky. Tady jde o to, že by místo EU framework tady bylo Single EU Market. Eh, to bylo zamítnuto. Číslo 7. Kdo je pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. Číslo 8. Dvě části. Nejprve první část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Druhá část. Pro, proti. Zdrželi se. Můžete zvedat, prosím vás, ruce. Druhá část čísla 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Uděláme to elektronicky. Perhaps signal? možná, že ALDE by mohli ukázat, jak chtějí, aby se hlasovalo. <laughs> okay, four of you haven't voted, three, two, right. Všichni prosím vás hlasujte. Takže to bylo přijato. O desíce sot nebudeme. Takže jedenáct. Kde pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 12 pro, proti, zdrželi se. E, přijato. Číslo 13 pro, proti, zdrželi se Zamítnuto číslo 14 s ústní pozměňovacím návrhem paní zpravodajky. Kde pro? Proti? Přijato? Pardon. 16 odpadá. 15 odpadá. A teď 17. Dvě části. První část. Kde pro? Proti? Drželi se. Přijato druhá část. Kde pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto.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 Hodně tady lidí mává rukama, ale já nevím, jak přesně hlasujete. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto 24 pro. Proti? Drželi se. Přijato. 27 pro. Proti? Drželi se. Přijato. Pro. Proti? Drželi se. Zamítnuto 29 pro. Proti? zdrželi se, zamítnuto 20, eh, pardon, 30 pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď o celém pozměněném textu, elektronicky prosím. záleží na tom, kde eh, sedí Korin, protože jinak ho přesně nevidím. Tak eh, končím hlasování 26 eh, pro, takže to bylo eh, celé přijato. Tak, teď to zrušení už opadlo. A teď budeme projednávat eh, bod číslo 8, možnosti politiky pro pokrok směrem k Evropskému smluvnímu právu pro spotřebitele podnik a pan Pěty Kajnen je, paní Pěty Kajnen je zpravodajka. Je tady? Máme ji tady? could do that because I have a phone call to make. Sorry, Brendan, I can't interpret the hand signals. Volám se vaše signály rukou, uh, úplně nechápu. Right, now we have a bit of quiet. Tak, teď už tady máme klid. Sirpo. Jsi připravená? Teď budeme projednávat pozměňovací návrhy. Eh, máš slovo. Děkuji. Já se omlouvám, že jsem byla někde jinde a nevnímala jsem přesně, eh, co se teď děje. Dovolte mi, abych poděkovala všem kolegům za velmi konstruktivní spolupráci, za připomínky a pozměňovací návrhy a teď se snažíme vyjednat balíček kompromisů, abychom měli jednotný postoj jako výbor. Nejsou tady žádné problematické otázky. Některé z těch připomínek, které jsem dostala, se týkaly směrnice o službách. Někteří z kolegů by to ale zmiňovat nechtěli a někteří byli proti tomu, aby se sem zahrnovaly konečné služby do smluvního práva. Dovolte mi, abych ještě zhrnula ty hlavní zásady, hlavní prvky té zprávy, jestli na to máme čas. Smluvní právo je vítáno, je to dobrý návrh, je to věc dobrá pro Evropu, pro spotřebitele a také pro malé a střední velké podniky. Za druhé, je potřeba, aby vzniklo hodnocení dopadů, aby se zjednala právní jistota. některých eh, nástrojů samozřejmě cíl je zajistit co nejvyšší možnou ochranu spotřebitelů, takže jakékoliv návrhy, jakékoliv smlouvy, takzvané opt-in, by měly obsahovat ty záruky, které jsou obsaženy eh, v směrnici o ochraně spotřebitelů. Takže potřeba tu směrnici schválit předtím, než se předloží tato věc. A pokud ve členských státech mají zavedenou vyšší ochranu, tak ta má potom přednost. My tedy vítáme evropské smluvní právo, ale jinak platí eh, eh, vyšší ochrana, pokud už existuje. Třetí věc je, že chceme eh, vyzvat komisi, aby začala pracovat na smlouvách mezi podniky komise ještě pořád váhá a potom eh, se chci zmínit o finančních službách, kde které by měly spadat pod sektorovou legislativu, ale V některých případech, například eh, u pojišťovacích smluv nebo úvěru, bychom eh, si nejprve měli udělat hodnocení dopadu a e, nechat to projednat e, odbornou skupinou. To je všechno. Stínový zpravodajové, hlasí někdo o slovo Svene? Catherine? Já chci jenom poděkovat paní zpravodajce za e, dobré, hezké jednání a žádné připomínky v tomto okamžiku nemám. Catherine? Děkuji, děkuji paní zpravodajce. Myslím, že do toho vložila hodně práce. Navržené kompromisy e, vítáme. Zejména vítáme její požadavek provedení hodnocení dopadu. O tom jsme mluvili ve Štrasburku. Když se podíváme na důvody, proč, tak je to to, že spotřebitelé kolikrát si eh, vědomně neuvědomují, že kupují něco eh, z jiného státu. Kolik 70% jich říká, že se řídí jenom cenou eh, a jenom malé procento si uvědomuje, že kupuje něco přes hranice. Takže bychom si měli nechat zpracovat studii, která by nám řekla, jak to přesně je. Já se těším na hlasování, které by snad mělo proběhnout příští týden, jestli se nepletu. Výborně. Já jsem stínou zpravodajkou za ALDE. Mám tady jenom dvě připomínky. Jedna už byla vyřešena, tedy, že to jsou smlouvy takzvané opt-in, kde si můžete zvolit, jestli to tak chcete, takže je tam jasný okamžik té volby a proto je potřeba zajistit vysokou ochranu. Můj pozněvací návrh číslo 17 Eh, tam jde o vložení slova DFU nebo čárky. A jak jsem porozuměla z diskuse zpravodajky eh, na právním výboru, myslím, že to nikdy nemělo, nebylo v úmyslu pokrývat finanční služby nebo nějaké větší smlouvy. Je to skutečně určeno eh, pro spotřebitele a pro menší smlouvy, spíše než pro nějaké složité záležitosti což by si asi vyžadovalo trochu, je, trochu jinou formu návrhu. Podle mě je to tak správné a možná proto někteří členové tohoto výboru jsou velmi opatrní v tom smyslu, že mají pocit, že by, kdyby se tam zařadili finanční služby, tak by to byl velký krok. A já jenom připomínám, že ten úmysl nikdy nepanoval. To je všechno, co jsem tomu chtěl říct. Sirpo, chcete na to nějak zareagovat? Myslím, že obě stán, oba názory eh, už jsou tady pokryty. Mám jenom otázku týkající se finančních služeb. Myslíte si, že by měly úplně být vyloučeny, nebo si myslíte, že je možné aby byly vyloučeny pro zatím a mm, někdy v budoucnosti po eh, zasedání odborné skupiny a po hodnocení dopadu bychom se k té otázce mohli vrátit. Jenom se ptám, eh, co si o to myslíte. Já si myslím, že výbor, náš výbor by se tím musel zač- zabývat od začátku Eh, protože u finančních služeb jsou derivaty, eh, deriváty a tak dále. Eh, a já myslím, že s ohledem na to ta zpráva rozhodně nebyla sepisována, takže nevím, jak by se to mohlo změnit po nějakém hodnocení dopadu. Myslím, že by to mělo být vyloučeno. Jedna část, kde by stálo za to uvažovat začlenění, bylo, to bylo výslovně zmíněno zpravodajku na právním výboru to se týkalo eh, dopravních nehod. Eh, tam šlo o to, eh, o ty různé kombinace, kdo řídí, má za vinu nehodu, ve které zemi a tak dále, aby se vyřešily tyto okolnosti, tedy pokud to budete vy, kdo bude řídit auto ne, než já, a pokud bude jiné zemi, tak kdo vyplatí e, náhradu z toho pojištění. To je to spotřebitelská záležitost a Víme, že tady byla kolize kompetencí, eh, když to poprvé se začalo projednávat a já jsem ráda, že to vyřešila. Myslím, že bylo hloupé, kdybychom teď říkali, že by tam měly být i všechny finanční služby. Ehm, tím bylo asi všechno řečeno. Hlasování bude 22. března, v Jury to bude 11. dubna, plenární zasedání v květnu. To je všechno a nyní jsme u dalšího bodu, což je devět Systémy pojištění vkladu, přepracování. Spravodajem je Peter. Peter, můžeš se to ujmout? Liebe Kolleginnen und Kollegen, Paní předsedkyně, dámy a pánové, co se týče eh, záruk pojištění, tak to je téma, kterým jsme se zabývali již několikrát. A tady jde v podstatě opravdu o nová, o potřebu nových opatření, tak abychom mohli zajistit lepší zajištění vkladu. Evropská unie v tomto smyslu předložila návrh. Z části tohoto návrhu já souhlasím, s některými ne. A e, já bych teď konceptuálně to trošičku rozvedl. To znamená, že jde o rozdíly týkající se té koncepce a poté budu také hovořit o některých zásadních e, rozdílech. Co se týče té koncepce Evropské unie, tak tady hovoříme o principu one size fits all. To znamená, tento princip by měl fungovat pro všechny členské státy. Hovořilo se o tom velmi dlouho, setkali jsme se s různými partnery, hovořili jsme s představiteli členských států, eh, bankovních eh, institucí a jde o to, že v podstatě ta diferenciace již existuje. To znamená, že eh, tento návrh Evropské komise není dostačující. Já rozumím Evropské komisi, když říká, že v Evropské unii potřebujeme stejné pojištění vkladů pro všechny. Ale co se týče toho principu one size fits all, tak to si myslím, že není naprosto nutné, protože my si musíme definovat, co vlastně chceme tři věci. Potřebujeme stejné pojištění vkladů pro všechny, dále potřebujeme stejnou stabilitu eh, pojišťovacích systémů v Evropské unii, dále potřebujeme také dobrou hospodářskou soutěž mezi všemi bankovními instituci institucemi. A to všechno, nebo toho všeho můžeme dosáhnout tím, že budeme mít na evropské úrovni stejné požadavky, stejné herní pravidla pro všechny. A budeme samozřejmě dodržovat všechny, všechna tyto herní pravidla, ale zároveň zaručíme členském, členským státům co největší flexibilitu při vytváření těchto systémů pojištění vkladů. A co to znamená? Znamená to, že v jednotlivých členských státech bude existovat široké spektrum různých systémů. To znamená, že to můžou být eh, systémy v podstatě od eh, částečných eh, záruk pro vklady až po opravdu ty eh, pro celkovou nebo totální, totální záruku. Mně se například velmi líbí španělský systém, to znamená, existují tady různá opatření pro jednotlivé dílčí problémy a zároveň také eh, opatření, která mají zajistit nebo zaručit vyhnutí se úpadku banky. To znamená, že tady hovoříme o oblasti jak záchrany, tak o oblasti prevence, to znamená zásahu e, preventivního charakteru. To znamená, že tady máme opravdu velmi široké spektrum opatření. V jednotlivých bodech to znamená, že existuje daleko opět širší spektrum možností využití nástrojů jak pro prevenci, tak pro záchranu samotného podniku. To samozřejmě ale ne. Eh, to rozhodnutí, jaký nástroj bude využit, není své volné, ale jde o to, abychom zajistili, že i při přijetí preventivních opatření bude stále ještě dostatečný, dostatečné množství prostředků v případě, že by se ta krize eh, v tom daném podniku zhoršila. To znamená, že jde o kontrolované rozdělení prostředků z fondů, které se budou rozdělovat nebo přidělovat jak na preventivní eh, opatření, tak také na celkovou záchranu v případě nouze. Stejná stabilita pro všechny systémy pojištění vkladů. Jde o to, abychom měli ten, sto, ten, tu stej, ten stejný limit pojištění a to 100 tisíc euro pro vkladatele. Také potřebujeme ale stejné vybavení pro všechny fondy. Evropská komise navra, navrhuje 1,5 Já ale navrhuji, aby to byla 1,5 u těch již krytých vkladů. A proč? protože Evropská komise hovoří o všech vkladech, protože se hovoří o tom, že ne všechny vklady jsou v podstatě v tuto chvíli e, způsobilé. To znamená, že my potřebujeme single custom view, který v tuto chvíli ještě není všem k dispozici v některých státech, například ve Spojeném království, to bude již eh, v blízké budoucnosti k dispozici, ale ne ve všech státech. To znamená, že potřebujeme pořádný vyměřovací základ, který se bude ale lišit od toho vyměřovacího základu, který bychom v podstatě potřebovali. A proč je tomu tak? Protože tady hovoříme o různých stabilitách nebo u různých stabilizačních pilířích. Když já se podívám na ta čísla eh, Evropské komise, tak tady v podstatě dochází k velké divergenci. V Lucemburku by na to bylo 88%, v Nizozemsku 23%. A to je ten rozdíl mezi těmi zajištěnými vklady a e, mezi těmi e, krytými vklady. To znamená, že tady e, dochází k opravdu zásadním rozdílům. Spojené království již daleko více pokročilo v této oblasti a proč to způsobuje? obavy. Banky říkají, že takovéto údaje potřebují pouze ve chvíli, kdy dojde k úpadku banky. A já bych chtěl, abychom se tady rozhodli pro princip, který bude impulzem, který bude podnětem. Podnětem k tomu, abychom od těch způsobilých vkladů přišli k těm krytým vkladům. To znamená, že systémy, které v tuto chvíli nenabízejí ty systémy krytých vkladů, aby si eh, tento cíl stanovili. To znamená eh, platbu nebo zaplacení těch toho jednoho celého 1,5 eh, krytých vkladů. To bude samozřejmě dražší pro systémy, které v tuto chvíli nebudou schopni tento systém vytvořit. Ale samozřejmě tím my budeme potřebovat velkou motivaci pro trhy, tak aby co nejdříve tyto, tato opatření přijali, aby přišli na ten systém těch krytých vkladů, protože to bude v konečném důsledku daleko levnější a Spojené království to již dokázalo. To znamená, že důležité je hovořit o těch krytých eh, eh, vkladech, o single customer view a také ale musíme hovořit o, výplatních lhůtách eh, v případě, že dojde ke škodě. Do se hovořilo o 20 dnech, v těch nouzových případech o 30 dnech. A to je podle mého názoru neudržitelné, protože většině nebo většina lidí nebude ochotná čekat 20 dní na to, než dostanou zpátky své peníze. To znamená, že pro většinové obyvatelstvo to bude naprosto nepřijatelné. Evropská komise tady navrhuje zkrátit tuto výplatní lhůtu na pět dní. To si myslím, že je velmi dobré. Ale je třeba také si uvědomit, že ne všechny bankovní systémy budou schopné okamžitě přijít na tento systém krytých eh, vkladů. Dále se musíme podívat na zájem zákazníka, který bude chtít co nejrychlejší výplatu a na druhou stranu si musíme uvědomit, že nechceme dávat žádné falešné přísliby. To znamená, že ve chvíli, kdy budeme vědět, že nebudeme moci vyplat, tak se musíme zamyslet nad tím, že bude docházet stále více k tomu, že lidé v podstatě budou ztrácet důvěru ve finanční a bankovní systém a bude neustále častěji docházet k tomu, že budou v podstatě takovým jaksi určitým způsobem um, útočit na banky ve chvíli, kdy spochybní. To znamená, že my potřebujeme příslip, který bude také splnitelný. A proto navrhuji následující. Musíme, nebo já navrhuji, abychom navrhli výplatní lhůtu 7 dní, 5 pracovních dnů. Systémy, které by nebyly schopné se na to připravit, tak do roku 2016 by měly mít tu možnost používat výplatní lhůtu 20 dní. Nicméně zároveň musí ale zaručit, že každý zákazník v průběhu pěti prvních dnů dostane výplatu 5000 euro. To znamená, co nejrychlejší výplata pro každého vkladatele plus 20-denní lhůta. Já si myslím, že tento systém by byl dost přehledný, Eh, tady si myslím, že i ta kontrolovatelnost a ten přeskum toho systému bude jednoduchý, takže tady budeme mít těch 20 dní, ale i tímto jsme získali v podstatě nový impuls a nový podnět pro členské státy, které by v tuto chvíli nebyly schopné vyplácet své peníze včas. To znamená, že tady jde o to vytvořit systém, díky němuž budou členské státy schopny vyplácet co nejdříve. Evropská komise dále navrhuje, aby různé systémy pojištění vkladů v Evropě začaly mezi sebou spolupracovat. Hovoří tady o konkrétních podmínkách, které existují v členských státech a hovoří se zde o možnostech krytí úvěrů, které by umožnili právě tuto spolupráci mezi systémy pojištění vkladů v různých členských státech. Já jsem vedl spoustu debat se svými kolegy, hovořila jsem také se zástupci členských států a došla jsem k závěru, že to není dobrý nápad, protože eh, v Evropě máme spoustu různých bankovních eh, trhů, které jsou vystaveny různým rizikům. A tady v podstatě na základě eh, situace jednoho státu se bude aplikovat podobný princip na členský stát, ve kterém je situace úplně jiná. To znamená, že samozřejmě může existovat také eh, pojišťovací systém vkladu, který bude mít zájem na spolupráci s dalším systémem v jiném eh, členském státu. Takže možná, že bude docházet ke spolupráci e, například mezi Irskem a Spojeným královstvím, zatímco Německo se Spojeným e, královstvím moc e, pracovat chtít nebude. To znamená, že tady si myslím, že by to mělo být fakultativní, mělo by to být volitelné a měla by být teda, měla by být volitelná ta možnost spolupráce ve chvíli, kdy se ty dva systémy rozhodnou, že ta jejich spolupráce byla rozumná a smysluplná. Takže tady jde o to, abychom tady nehovořili o systému, který bude závazný, ale dobrovolný. A poslední věc, kterou jsem chtěla říct, Další věc, která by měla by být dobrovolná ve chvíli, kdy hovoříme o evropské spolupráci. členské státy by měly být schopné vytvářet přeshraniční systémy pojištění vkladů, protože i tady může docházet k tomu, že různé bankovní trhy se budou chtít sjednotit, budou chtít spojit, tak aby měli v tom jednom hrnci více peněz, aby jejich kapitál byl větší. Ale Možná, že to budou chtít také z toho důvodu, že různé bankovní trhy jsou již tak úzce propojené, že by to vlastně bylo i pro ně smysluplné. Nicméně i k tomuto by mělo docházet na dobrovolné bázi. Neměl by to být tedy systém, který by byl povinný, závazný. Takže to by bylo na úvod z mé strany všechno. Já bych ale ještě rád upozornil na jednu věc, co se týče Eh, té naší spolupráce eh, s Norskem. V každém případě já bych velmi rád poděkoval všem stínovým zpravodajům za velmi, opravdu velmi konstruktivní spolupráci. Já jsem velmi pravidelně pracoval se všemi stínovými zpravodaji ze všech politických frakcí, protože Mým cílem je tady opravdu přejít eh, nebo nějakým způsobem mm, podpořit změnu paradigmatu, který podpoří flexibilitu celého tohoto systému. A jsem proto velmi rád, že k těm debatám s mými kolegy docházelo a doufám, že jsem také to, co, ve svých, eh, to, co v našich debatách naznačovali, eh, zapracovat, že se mi to podařilo zapracovat do té své zprávy. Děkuji. Děkuji vám a teď jsou na řadě stínoví zpravodajové. <clears throat> Děkuji, paní předsedkyně. Já už vlastně k tomu ani nemám zas tak moc dodat. Myslím si, že pan zpravodaj byl velmi úplný. Co se týče eh, toho návrhu Evropské komise, tak my ho samozřejmě vítáme. Šlo v podstatě hlavně o to, eh, přispět k harmonizaci, ke zlepšení té situaci a k lepším zárukám pro klienty a vkladatele, protože nám samozřejmě jde o ochranu spotřebitele, proti tomu nic nemáme. Samozřejmě chceme také stejné standardy na, Evropské, na úrovni Evropské unie, nicméně musíme být velmi opatrně, abychom to s tou harmonizací nepřehnali, protože bankovní sektory v různých členských státech jsou rozdílné a proto musíme také zohledňovat jejich specifické charakteristiky. To znamená, že my nechceme, aby jaksi ty stávající systémy byly e, zrušeny. E, co se týče těch kritických bodů k tomuto návrhu, tak jak se již hovořilo o té výplatní lhůtě nebo o té výplatní e, povinnosti, o tom jsme již hovořili. Myslím si, že to, co navrhuje komise, tak to není v podstatě dosažitelné, co se týče toho 1,5 Eh, tak eh, u těch vkladů, u těch způsobilých vkladů, tak to si myslím, že také není dosažitelné. Nemyslím si, že by to bylo příliš eh, promyšlené, co se týče toho základu, který vyplývá z toho rizika, tak to možná taky ne. A myslím si, že to v každém případě neodráží tu současnou situaci v bankovnictví kromě toho, co se týče té spolupráce mezi těmi systémy, tak já si myslím, že v tuto chvíli to možná nebude úplně nejjednodušší. A poslední věc, harmonizace nebo snaha o harmonizaci si myslím, že tady jde opravdu trošičku příliš daleko, protože my tady potřebujeme i určité manevrovací pole a flexibilitu. Můj kolega již hovořil o možných řešeních těchto problémů. Myslím si, že jde o velmi vyvážený princip. Jde o to samozřejmě posílit eh, bezpečí a záruku pro vkladatele, ale nesmíme také eh, bankovní instituty přetěžovat. Myslím si, že potřebujeme najít nějak nějakou vyváženost právě mezi flexibilitou a harmonizací. Musíme zohledňovat také eh, specifické charakteristiky v různých členských státech. I já bych v tuto chvíli velmi rád zpravodaj poděkoval za naší dosavadní e, spolupráci. Píci Simon e, od začátku s námi velmi úzce spolupracoval, velmi otevřeně, e, jak byl velmi otevřený všem našim návrhům a myslím si, že všechny naše připomínky také byly zapracovány do jeho návrhu. To znamená, že já v tuto chvíli mohu pouze říci, že já návrh eh, pana zpravodaje zcela naprosto eh, podporuji a všechny ostatní věci, které si myslím, že by bylo třeba ještě maličko pozměnit, tak ty jistě pozměníme díky pozměňovacím návrhům. Okay, shadows first. Dobrá, nejprve stínový zpravodajové. Já jsem mu připojit eh, k, ke svému předřečníkovi, jenom několik krátkých poznámek. Nejprve chci říci, že je jasné, že finanční krize u průměrných eh, zákazníků vedla k velké nejistotě. A z časového hlediska si myslím, že by bylo dobré, abychom eh, se postarali o to, jak je lépe zajistit a jak eh, se postarat o to, aby to, co jim bylo nabízeno, bylo nebo v Evropě odpovídalo stejným měřítkům. Snažíme se nalézt eh, řešení pro případ, který vůbec nechceme připustit. A v tomto kontextu si myslím, že by bylo eh, dobré, abychom jmenovali ty tři pilíře, které by měly fungovat preventivně, abychom zabránili tomu, že by taková situace mohla vůbec nastat. To mi přijde jako dobrý přístup tento systém early intervention, časné intervence, eh, o kterém hovořil pan zpravodaj, takzvaný systém Paybox. Tím bychom mohli zabránit úpadku bank. Musíme ale vycházet bohužel z jedné věci, eh, v nejhorším případě i budoucnosti se může stát, že bude nezbytná záchrana a tam se obávám, eh, že by se mohlo stát, že přes vybudování tohoto systému těch 100 tisíc prostě nebude k dispozici. Minimálně v těch prvních letech, eh, kdy toho spoření. A proto bude potřeba eh, více času, aby vznikl nějaký solidní základ. To, že teď v celé Evropě budou ošetřeny i zvláštní případy, jako ty německé jsou spořitelny, a i ty budou mít povinnost eh, do 100 tisíc ty vklady eh, garantovat a jenom to, nic víc, tak eh, bychom tím odstranili narušení hospodářské soutěže, který až dosud existuje. A to si myslím, že je správné. To, že dobrovolně ty ústavy budou moci říci, že se to nějak zajistí, tak to bychom jim neměli bránit, ale je potřeba si vyjasnit jednu věc. Pojištění vkladu je spojené s určitými inherentními riziky, které ty ústavy v sobě skrývají. Mezi nimi jsou velké rozdíly. To ukázala i současná krize. V Německu je několik regionálních bank, kde ta rizika existují, a tam to víme, u některých to nevíme, a víme, že některé nemají eh, vůbec žádnou šanci, aby byly zachráněny, kdyby nastalo to nejhorší. Takže si myslím, že eh, by mělo být mezi úkoly národních regulátorů, aby přeskoumali, jestli eh, ty ústavy jsou skutečně homogenní a nebo jestli je potřeba jim zajistit větší rezervy. Už jsme se o tom bavili, možná bychom měli ještě zapřemýšlet, jak bychom to měli sformulovat. Ale myslím si, že naším úkolem není jmenovat jednotlivé instituce. Myslím, že k tomu nemáme dostatečně, dostatečné informace, abychom nějak výjímali Eh, nebo definovali eh, jednotlivé ústavy. Kromě toho je tam několik zvláštních případů, například jsou to stavební spořitelny, které mají dobrovolné systémy, které jsou dražší než to, co eh, se tady navrhuje. A tady bychom se měli zamyslet nad tím, jestli to akceptujeme jako dostačující, protože to je více, než vlastně požadujeme teď. A jako takové, tedy akceptovatelné. Jinak Eh, předřečník i pan zpravodaj řekli už všechno podstatné, co jsem chtěl říci i já. Ta představa, že teprve eh, za několik let dojde k vyplácení a že eh, mezi tím by to mělo 5000 euro, to je podle mě pragmatický přístup, to by snad mohlo hodně lidí ujistit. A myslím si, že jsme tedy těsně před eh, tím finishem. Možná, že je potřeba tady ještě něco vyladit, ale v zásadě si myslím, že jsme těsně před finišem a myslím, že to všechno dospěje ke zdárnému konci. Thank you, Sven. Děkuji, Sven. Já nechci příliš věcí opakovat, ale chci ještě říct několik dodatečných věcí, které zde ještě nezazněly. Z mého úhlu pohledu finanční krize a také to vysvětlení, které museli podat jak členské státy, tak Evropská unie, tak v podstatě to poukazuje pouze na to, v jaké prekérní situaci se celá, celý tento sektor pojišťovnictví Eh, a pojišťování vkladů ocitá. To znamená, že v tuto chvíli jde o takovou špatnou jaksi časovou souhru. To znamená, že tady hovoříme o, tom, o té výši pojištění, která byla 20, 50, tam měla by být 100 tisíc eh, euro. To znamená, že tady bychom Eh, měli mít toto zajištění, ale na druhou stranu, ve chvíli, kdy hovoříme o tom, co se bude dít s těmi velkými, obrovskými bankami. To znamená, ve chvíli, kdyby se něco s touto bankou stalo, tak by v podstatě explodoval celý takovýto systém pojišťování vkladů. To znamená, my vůbec nevíme, k čemu by to všechno eh, vedlo. Co znamená, co se týče té Banking Resolution, tak ta v podstatě není moc v souladu s tím, o čem v tuto chvíli hovoříme. Já si myslím, že tady v podstatě trošičku kupujeme zajíce v pytli, protože nevíme, jak to pojištění našich zákazníků bude vypadat v budoucnosti. A já si myslím, že tady právě jde o takovou časovou nesouhru, která je velmi nešťastná. A myslím si, že to je ústřední otázka a myslím si, že je velmi důležité, co se týče těch preventivních opatření pojištění vkladů, tak to jsou opatření, která musí být vnímána jako seriózní eh, opatření. Hovořil o tom už můj předřečník. Nemůžeme eh, je vnímat jako něco, co nemá žádný smysl a my musíme udělat všechno proto, aby takovýchto preventivních opatření bylo eh, daleko více. To znamená lépe více prevence, než potom sklízení té škody. jedna věc ještě, kterou jsem chtěla zmínit. Jde o tu otázku toho současného rizika. Zdali tedy odpovídá již těm rizikům těch v současné chvíli existujících modelů. Protože například stavební spořitelná má jasně nižší rizikový profil než investiční banka. A u obou institucí jde o spořící aktivity. A v tuto chvíli se ptám, zdali, teď myslím na článek 11, zdali by tento rozdíl v rizikovém profilu měl, ne, měl se odrážet eh, v tom systému pojištění vkladů. Já bych také chtěl poděkovat za skvělou spolupráci všem stínovým eh, zpravodajům a také panu zpravodaji a těším se na to, že budeme i v budoucnosti dále spolupracovat spolupracovat. Eh, já v každém případě eh, v tuto chvíli jsem velmi zvědavý na to, co řekne Evropská komise v souvislosti s tím naším návrhem a Bank Resolution. Jak to chce sladit? Vicky? Děkuji. Chci mnohokrát poděkovat našemu zpravodaji které to zjevně stálo hodně času a mnoho detailních úvah. Je to nesmírně důležité téma. A samozřejmě byl to rychlý pohyb hotovosti přes evropské hranice během krize eh, kvůli odlišné úrovni eh, nastavení pojištění vkladů, co téměř vlastně přivodilo úplnou krizi jednotného vnitřního trhu. Možná je nešťastné, že nemáme větší geografickou rozmanitost eh, eh, tady v naší skupině stínových zpravodajů, eh, protože člověk přece trošku znepokojen, že možná to má větší prioritu v jedné zemi než v jiných zemích. To spolu s tím, co řekl váš ministr financí včera o vašich bankách, no, doufejme, že ne všichni v Německu předpokládají, že budou čerpat z těchto, z těchto fondů pojištění vkladů. A myslím, že bychom eh, se měli postarat o to, abychom zapojili této věci i, eh, a na naši stranu dostali i ostatní země. Eh, někdy lidé často říkají, že když je něco německé s trochu britskou vlivu, měli bychom automaticky hlasovat proti a bylo by dobré, kdyby tato situace nenastala u tohoto důležitého tématu. Hovořili jste o načasování. E, já se vás souhlasím s tím, že 20 e, denní lhuta je příliš dlouhá. E, pět dní ale možná je příliš krátké. A je otázka, zda budeme hlasovat pro pět dní a potom to skončí na sedmi s komisí v trialogu. Můžeme přijmout toto taktiku například. Já celá cítím s vaším Eh, s vaším řešením, kdy by 000 na tisíc měl mít nárok každý vkladatel eh, v krátkém čase. Chápu, že chcete dát eh, lidem tuto zaručenou likviditu, ale z praktického hlediska pokud se banka dostane do úpadku, tak stejně tam je možnost zkontrolovat, zda ten člověk tam vůbec má těch 5000 eur. Je třeba ověřit ten běžný účet, zda tam není, nejsou nějaké spory, zda například třeba kdybych náhodou procházela rozvodem, doufám, že jsme to nikdy nepřihodí, že třeba to můj manžel neočerpal z toho účtu mezi tím. Dále otázka toho, co je nárokovatelné, co je také užitečné, děkuji. 1,5% eh, ovšem to, je eh, obrov, to jsou obrovské částky, obrovský objem peněžních prostředků a při jakékoliv historické Eh, analýze toho, kolik asi pravděpodobně se bude muset vyplácet, eh, se nikdy nezohlední to, že už nyní eh, žádáme od bank, aby si drželi v rezervě daleko větší likviditu a u tohoto net funding ratio budeme žádat o bankách, aby měli v rezervě ještě více hotovosti a kapitálu na bezpečná depozita. Čili není možné vyvozovat ponošení z historie a automaticky to přádět do toho do předpokladu, kolik banky budou, banky budou muset nakonec vyplatit, protože nastavujeme i jiné ochranné mechanismy v jiných oblastech. Eh, hovořil jste o eh, rozdílech v členských státech, no, mezi členskými státy. U některých zemí je možná vhodnější, aby eh, to financování probíhalo ex ante, nikoli ex post, ale nemusí to platit stejně všude. Děkuji mnohokrát za to, že jste změnil ty výjimečné částky, pokud například vám schoří dům a najednou se objeví na všem účtu obrovská částka, eh, nezvyklá, a potom zrovna banka, eh, banka eh, přijde do úpadku, tak asi byste měl mít nárok na nějakou pomoc. Já osobně ovšem nevím, proč bych měla pomáhat někomu, kdo má pár milionů liber na účtu, proč bych měla pomáhat stejně jako běžnému vkladateli. Určitě si myslím, že Eh, by nikdo se neměl někde nechat ležet takové peníze, aniž by jak si sledoval eh, zdraví dané ústavu. Takže 12 měsíců by asi měla být eh, taková nejzaší lhuta. Dále, pokud je o to řešení pro přezraniční půjčky, to je chytré, určitě by to nemělo být automatické. Také děkuji za určitou pomoc s tou norskou otázkou. Možná bychom mohli být ještě flexibilnější vůči Norům. Mají velmi málo bank, Eh, jde pouze o jejich eh, domácí potřebu. Já opravdu s nimi cítím. Aplikují všechna naše pravidla, eh, aniž by o nich hlasovali. A lidé tam mývají dost velká depozita, takže pokud je o pouze jejich domácí zákazníky, je to mimo EU. Možná bychom tam mohli být trochu pružnější. Nejsem až tak spokojená, pokud je váš tak proč nám pokud o místní samozprávy. Já jsem měla na starost místní finance v Norfolku. Já si myslím, že chceme, aby naše místně volení politici eh, dbali o to, jak vypadají ty účty. Eh, naše peníze nebyly v Northern Rock ani v, v islandské bance, ale pokud je to nějaká malinkatá vesnička, dobře, 100 tisíc eur, ano, ale ne pokud se pak dají 100 tisíc eur eh, do, na vícero účtu a řeknou si, že to jsou pojištění a nemusí se chovat zodpovědně. To bychom ještě měli dále promyslet. Pokud je o eh, brand names, eh, tyto obchodní značky, to je trochu britský problém, možná bychom to mohli řešit ještě trochu jinak. Já se tomu ještě budu věnovat. A není německá otázka. Já zcela chápu váš systém vzájemných záruk, eh, vzájemného pojištění tady v Karu. A chcete mít stejnou míru financování jako jinde, ale pokud chcete mít vzájemné pojištění vkladu, které vám umožňuje vlastně přistoupit k záchraně podniku a vložit tam více kapitálu do banky, která si nevede dobře, eh, oproti tomu, že by se to, že by se to řádně, prostě, že by se rádně ukončila činnost té banky, jako to bývá jinde, tak pak to je úplně jiné podkladové riziko, než u rizika, které na sebe berete, když prostě nám zakládáte takzvanou Bridge Bank. Jsou to vaše poznací návrhy 28 a 29. Pokud říkáte, že můžete využít tyto, tyto vzájemná pojištění vkladu, abyste poskytovali průběžně kapitál, abyste udrželi v chodu eh, banku, která selhává, tak to je něco jiného, než když se řekne, že, to, že použijeme tu likviditu k řádnému ukončení činnosti banky. A pokud je to riziko odlišné, pak, nebo ta rizika jsou odlišná, tak ne nutně byste měli mít nárok na, eh, na nulový rizikový rating podle toho příslušného článku, článku 88, 80.8. Eh, takže dobrá, váš systém může křížově jak se eh, zaručovat pojištění vkladu všech, všech bank, ale pak musíte mít rezervy kapitál na to a myslím si, že musíme mít jistotu, že všech 27 eh, členských států bude mít rovné hrací podmínky. Možná jsem to tomu nesta dobře porozuměla, ale v každém případě jsem se pokusila se v tom zorientovat. Takže eh, to jistě ještě doletíme. A ještě tedy eh, udržet při své 27 je trošku nešťastné, že překlad tohoto dokumentu do celé řady dalších jazyků dorazil až dnes dopoledne. Eh, ano, angličtinu jsme dostali v pátek večer, anglickou verzi. A jak jsem řekla, jde z toho tak trochu germánský pocit. Eh, já bych s vámi opravdu ráda spolupracovala, ale třeba, by se do toho všichni mohli zapojit. A bylo to dobré pro moji Němčinu, já jsem si odsvěžila, rozhodně se nestěžuji. Takže um, už skončila tato výměna mimo mikrofon. Díky. Já vím, mám tady seznam řečníků. A já jsem se tam sama zapsala. Pro jednou. Aby se trošku věci vyvážily, vyrovnaly. Jenom jsem chtěla říci jednu věc, eh, která mi obzvlášť leží na srdci. Objevilo se to v původní směrnici, byl to článek 12.1d, který se týká zvláštních, eh, účtů pro zvláštní okolnosti a to znamená, to jsou vaše poznací návrhy 12 a 41. Já tady zajímám trošku odlišný názor od Vicky. Eh, velmi mi to leží na srdci, protože si pamatuji, že Eh, lidé byli, jak jsme lidi zdržovali v minulém volebním období a ule, uletěli jim letadla, ujeli jim vlaky, protože jsme chtěli, aby to prošlo, takže skutečně jak tomu přistupují s velkým odhodláním. A myslím si, že ta 12-denní eh, lhuta, promčasí lhuta, by mohla být problémem. Například, eh, pokud si vezmete například nějaký um, exekutorský účet a tak asi nechcete nutně, aby lidé museli s těmi penězmi hýbat. V některých zemích by to dokonce bylo Eh, bylo obtížné. Eh, já jsem se eh, dívala tady na to promlčecí lhůtu 12 měsíců a říkala jsem si, že možná v této souvislosti u exekutorských účtů či účtu vykonavatele poslední vůle by to mohl být problém. A pokud se mi kontrolu nad svým účtem, tak samozřejmě si můžete uzavřít, vytvořit 200 různých účtů, na které si musíte prostředky, pokud máte hodně, ale to není zrovna Eh, možnost, kterou měli k dispozici vykonavatelé poslední vůle. Takže eh, jsem si říkala, zda bychom, že kdybychom chtěli tento problém řešit, tak eh, by to mohlo být přes přes CDS u banky. Ehm, já budu hovořit zcela zpříma. Petře, po no, aféře s London Rokem ve Velké Británii Eh, byl specifický problém v tom, že jsme nemohli věřit některým eh, bankám. Eh, možná byly příliš malé, než aby se na ně zaměřovala pozornost, ale kumulativně pak vlastně se v nich naschromáždilo hodně prostředků. A to se týká samozřejmě všech spořitelen v Evropské unii. Nesouhlasíte se mnou, že třeba jim věnovat zvláštní pozornost spíše než méně pozornosti? To je spíše naopak zvláštní pozornost a v tomto Eh, ohledu neměli bychom zvážit harmonizovaný postup v eh, celé té věci, tak aby eh, předběžné financování pro jaké, jakékoliv, jakýkoliv režim ex ante pracuje se stejnými prostředky, tak aby to odpovídalo tomu očekávání, protože jinak to pojištění nebude vypadat všude stejně. To je tedy, o co mi jde? Jde o to, zda likvidita na toto aktiva která eh, se navrhuje v některých členských státech, pokud to necháme na tak eh, rozmanitých pohledech, tak eh, prostě ten objem nebude stejný a nebude to plně stejný účel. Možná, díval, četl jsem dnes, dívám se na Spiegel online tady, spořitelny budou přivodí příští krize. tak to je možná také trošku indikátorem toho, o jak závažné téma jde. Děkuji. Ildiko, byste také žádala slovo?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 a pojí se s nimi menší rizika. Jsou tady některé oblasti, kde by zvládali vlastně jenom velmi malá rizika a to se týká právě stavebních spořitelen a to bychom tady měli zdůraznit při u našich úvahách. To je jeden z pozměňovacích návrhů, který předložím také písemně. Znamená to, že hovoříme hlavně o opatřeních, která by se měla uplatňovat právě u stavebních spořitelen. Druhá věc je to stanovení cílového stavu. 1,5% podle mě není úplně nejlepší, zejména když vezmeme do úvahy míru úspor nebo množství úspor, eh, které jsou uloženy u těch státních spořitelen. To také eh, budu iniciovat podobě pozměňovacího návrhu a potom eh, při výpočtu objemu vkladu, tam bych měl také jeden návrh a myslím, že by bylo dobře, aby tady došlo k harmonizaci a článek 11 odstavec 3 Eh, to uvádí, tam bych si také dovolil navrhnout změnu a ještě všechno to předložím přesně v písemné formě. Thank you, Udo. Děkuji, Udo. Äh, Já musím, dámy a pánové, říct následující. Vždy, když se dívám na návrhy z Bazilie, nebo vždy, když se podívám na návrhy od Evropské komise, tak podstatě získám ten dojem, že se tady staráme o všechny ty, kteří doposavat žádné problémy neměli a málo intenzivně se staráme o ty, kteří opravdu představují ten hlavní problém a já budu dále vyžadovat, aby vše, co děláme pro regulaci finančních trhů, abychom to dělali jasně, účelově a cílově, cíleně. To znamená, abychom zajistili eh, v každém případě eh, lepší kontrolovatelné záruky pro své vklady a abychom zajistili stabilní bankovní a finanční instituty. Eh, pokud bychom chtěli být hodně kreativní, Eh, na jednu stranu víme, že náš bankovní systém je opravdu velmi, velmi eh, rozmanitý. Protože myslím si, že i v této rozmanitosti se v podstatě skrývá síla, protože čím homogenější, tím zranitelnější. To znamená, že musíme tuto rozmanitost chránit, ale zároveň potřebujeme také společné evropské bezpečnostní standardy. Pokud se nám toto podaří, tak to bude opravdu velký pokrok. A já bych eh, rád zpravodaji řekl, že jeho zprávu považuji opravdu za skvělou, protože eh, on se snaží opravdu o velmi kreativní přístup, díky němuž by se různé aspekty daly dohromady a vedly eh, dohromady k vyšší bezpečnosti a k lepším zárukám. Protože to je v podstatě něco, co by se mohlo stát eh, historickým milníkem. Je to způsob, jak nekonfliktním kreativním způsobem se snažíme tento problém vyřešit. A proto si myslím, že si toto opravdu vyžaduje podporu. To, že tady je třeba dolepšit nebo eh, dokonkretizovat některé body, tak to je přece u každé zprávy. Eh, to znamená, že eh, s tím já bych neměl problém, ale v každém případě bych Petrovi v tuto chvíli ještě jednou poděkoval a pogratuloval. Děkuji, bylo už řečeno, že by mohli vyzvat komisi, aby nám k tomu něco řekla a aby spolu zákonodárci měli rovné zacházení, tak eh, by eh, mě zajímalo, jaký přesně dokument eh, zaslala komise pracovní skupině rady. Chtěla bych slyšet ujištění, že nám poskytnete informace, k jakému vývoji tady dochází na radě, jestli tady máme nějakého zástupce rady. Děkuji za slovo. Já nechci zacházet do velkých podrobností o jakýchkoliv dokumentech, které byly eh, pracovní skupině rady předkládány, zejména eh, vzhledem k tomu, že eh, v kopii byl uveden také zpravodaj, takže ten, kdo se chce s tím seznámit, tak by to měl mít k dispozici. Chtěl bych se ale krátkosti vyjádřit k jedné otázce, která tady zazněla, tady jaká je souvislost mezi bank resolution a e, systémem pojištění vkladů. Už je to obsaženo v návrhu komise. V návrhu komise e, je řečeno, že všechny prostředky v systému pojištění vkladů mohou být použity pro financování převodu vkladů do jiných e, ústavů. Jediné omezení v této souvislosti je hypotetický náklad eh, výplaty, ale to je jediné omezení. Pokud ty peníze lze nalézt někde jinde, nebo ten systém je přefinancován na, ten, eh, na to minimum, tak to je bez problémů. Je to takzvané resolution measure. Co to znamená? Znamená to, že ty vklady jsou převedeny z jednoho právního subjektu do jiné banky, tedy do jiného právního subjektu. A pokud dojde k fuzi dvou bank, buď v jednu nebo v nějakou jinou třetí, tak potom věřitel nebo ten dlužník vůči tomu věřiteli se změní v podobě té banky, takže tady dojde vlastně fakticky k převodu vkladů. A pokud, když se ta banka rozdělí buď náš eh, dobrou banku a na tu špatnou banku, a ta dobrá banka pokračuje ve své činnosti, tak i tady dochází k převodu vkladu od jednoho subjektu k druhému. Pokud je do toho zapojena překlenovací banka, Bridge Bank, tak eh, platí stejná zásada. A to, co udělalo Spojené království eh, po krizi, jestli to správně chápu, tak tam ty vklady byly z té problémové banky převedeny do jiné banky Zase to je převod od jednoho subjektu k druhému. Toto vše již je pokryto návrhem komise. My si uvědomujeme, že to bylo kritizováno, slyšeli jsme to od českých zemí a od dalších stran, že není možné přijmout návrh na likvidaci bank prostředky a e, současně také e, návrh na vznik e, systému pojištění vkladu. Nicméně systémy pojištění vkladu už tady existují dlouho, 50 let, nicméně systém likvidace bank, se, o tom se v Evropě diskutuje v posledních dvou nebo třech letech, takže asi potřebujeme mít více informací, více údajů o tomto. My jsme konsultovali zainteresované strany, to jsme dělali u toho systému pojištění vkladu, ale tam ty informace byly více k dispozici protože už máme zavedený systém a už jsme měli eh, směrnici k tomu. Pokud zainteresované strany, členské státy, parlament, budou chtít využít synergii jednotlivých systémů pojištění vkladů a systému likvidace bank, tak eh, tomu můžeme na pomoci, je to již obsazeno, obsaženo v tom návrhu a my velmi rádi budeme zkoumat potenciál pro tyto synergie, abychom se vyhnuli tomu, že, ty, že ten návrh na systém pojištění vkladu bude zablokován, protože někdo bude argumentovat tím, že nechce rozhodovat o jedné věci, protože eh, by mohly být stanoveny další podmínky v tom druhém návrhu. My jsme připraveni udělat všechno pro to, abychom této situaci se vyhnuli a budeme konstruktivně spolupracovat s oběma spolu, spolu zákonodárci. Děkuji vám v budoucnosti by bylo dobře, kdybyste eh, tyto dokumenty zaslal také sekretariátu našeho výboru, abychom je mohli nechat distribuovat všem členům našeho výboru, které to bude zajímat. Protože, jak jste slyšel, jsou tady i lidé, kteří nejsou eh, nutně zpravodajové, nebo jsou to stíny zpravodajové a i ti se o toto téma zajímají. Eh, Petr eh, asi bude chtít tomu něco říct, ale prosím stručně. Eh, Na závěr bych rád poděkoval za všechny příspěvky, které zde zazněly. Jenom několik připomínek k těm jednotlivým bodům, které zde zazněly. Ta obava Vicky, že tady budeme podezříváni z německo-britské spolupráce, tak to si myslím, že nemusíš mít strach, protože já jsem hovořil s mnohými lidmi a my jsme opravdu eh, spolupracovali se spoustou eh, partnerů, pracovali jsme i s komunitami a to je více takový francouzský aspekt. To znamená, že tady jsme opravdu zapracovali i perspektivu daleko menších správních jednotek, které které vůbec neodpovídají administrativnímu rozdělení Německa. To znamená, že tady jsme zohlednili spoustu věcí. Co se týče toho eh, cílového kapitálu nebo těch eh, způsobilých a krytých vkladů, tě, toho 1,5 můj návrh počítá s tím, že za 15 let tohoto procentuálního podílu dojdeme. Eh, Evropská komise může hovořit také o nulovém eh, krytí těchto krytých vkladů. Ale my samozřejmě se chceme vyhnout problémům s hospodářskou, eh, problémům s hospodářskou soutěží v bankovnictví. Proto nechceme tady jaksi mm, přispívat k přílišnému zatížení malých institutů. My budeme zohledňovat i velikost eh, a charakteristiky bankovních institutů, ale zároveň musíme také chránit velké banky, eh, protože ty jsou neustále v hospodářské soutěži nebo konkurují velkým neevropským bankám. A naším hlavním cílem je samozřejmě vytvořit co nejlepší stabilitu systému pojištění vkladů. A tato co nejlepší stabilita si samozřejmě vyžaduje co největší množství eh, peněz, protože samozřejmě ve chvíli, kdy budeme hovořit o tom, že 1,5 eh, je třeba snížit na 1,0, no tak samozřejmě ten, ehm, ten záruční nebo ten pojišťovací kapitál bude menší, těch peněz bude méně. To znamená, že ve chvíli, když hovoříme o 15 letech, tak dobře, můžeme hovořit o, o 10 letech a tady to zatížení pro banky bude každoročně stejné. To znamená, že to bude v podstatě stejné, eh, pokud budeme mít 1,5 na 15 let, anebo 1,0 na 10 let, protože tady bude docházet k tomu eh, uhrazování těch částech. Každo, každým rokem a proto já bych tady rád těch 1,5% měl. Co se týče té otázky ex post a ex ante. V minulosti jsme měli hlavně systémy ex post, ale tato krize nám také ukázala, že sice nějaké to hezké, pěkné slovo předem, to sice je pěkná věc, ale my potřebujeme být vybaveni na krizi, která přijde naprosto neočekávaně. Ve chvíli, kdy přijde něco, s čím nikdo nepočítá. A my musíme vytvořit takový systém, který ochrání naše vkladatele v tuto chvíli. Protože tady musíme zajistit to, aby všechny systémy byly placení nebo výplaty schopné. To znamená, že každý, každý člověk si přece spoří, spoří se na důchod, spoří se eh, na různé věci, platí každý měsíc některé ně, určité částky a proto by banky se měly v podstatě chovat úplně stejně jako naši občané. To znamená spořit si na případ krize a to každým měsícem. Velmi krátce ještě eh, k tomu příspěvku a kalkulace příspěvku každé banky. Eh, komise má návrh a já s ním mohu souhlasit, ale pouze jako s modelovým návrhem, který může členský stát využít ve chvíli, kdy bude se snažit vypočítat svůj příspěvek právě při tom eh, procentuálním podílu 1,5. Myslím si, že ty bankovní trhy v členských státech jsou tak neuvěřitelně rozmanité, že musíme zachovat opravdu velkou eh, rozmanitost. Já jsem poznal bankovní trhy, které v tuto chvíli já bych mohl nazvat eh, jako relativně nudné trhy, trhy, na kterých dochází k velmi malým výchylkám, ale můžu se podívat třeba na Credit Unions na jedné straně a Bank of Scotland na druhé straně. A já se teď ptám, zdali ten komisí navrhovaný spread opravdu bude fungovat. A když se podívám na třetí odstavec článku 11, tak si myslím, že musíme členským státům zajistit opravdu větší manévrovací prostor. To znamená, aby byli schopní se eh, pohybovat v daleko širším spektru, ale vždy samozřejmě podle těch pravidel, podle odstavce 3 článku 1. To znamená, zohledňovat ten základ, na základě něhož mají být vypočítávány příspěvky každého institutu. To znamená, že to musí být všechno správně nastavené, ale zároveň tak, aby byla zajištěna co největší flexibilita. Thank you very much. Uh... Děkuji vám. Termín pro předložení pozměňovacího, pozměňovacích návrhů je 31. března. Projednání bude 20. dubna a plenární zasedání v červenci. Teď můžeme přejít k bodu 17 což je systém záruk v pojišťovnictví. A teď je zpravodajem Peter Skinner. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Myslím, že mohu hladce přejít eh, o diskuze nebo těch systémů pojištění eh, vkladu u bank k systému záruk pojišťovnictví. Není to ale úplně stejné, možná, že bychom tím to mohli ukončit, nicméně jsou tady někteří Eh, lidé, kteří si myslí, že není potřeba mít záruky pro pojišťovací produkty. Já nejsem jeden z nich. Myslím, že eh, většina lidí dnes očekává aspoň nějakou úroveň ochrany nebo záruk, že to, co si eh, kupují, bude splňovat ten účel, který si od toho slibují, což znamená, že v některých případech se jedná o celoživotní úspory lidí, takže to nejsou malé částky, kdyby to Eh, všechno zkrachovalo. Mohu připomenout případ eh, pojišťovny Equitable Life, asi nejznámější, který si pamatuje, kdy eh, došlo ke krachu pojišťovny, kdy bylo obtížné zjistit, kdo vlastně, nebo který regulátor v které zemi to měl na starosti to selhání. Evropa by tedy tady mohla sehrát svou roli, protože to je potenciálně obrovský sektor. Dokument komise eh, nastěňuje eh, některé směry, kterými to mohlo jít. Já s většinou toho souhlasím, ale u některých klíčových oblastí se názoru liším. Na jedné straně sice myslím, že by bylo dobře, aby eh, Evropská unie s tím něco dělala, tak si nemyslím, že by měl vzniknout nějaký systém Evropské unie pro tyto záruky v pojišťovnictví. Už jsme slyšeli, že pojišťovací produkty jsou velmi různorodé v některých zemích se to vůbec neřešilo, takže pravděpodobně teď bychom museli překonávat příliš velké rozdíly mezi zeměmi, ale měli bychom se postarat o to, abychom měli přinejmenším něco, co je konsolidované, koordinované a co odpovídá aspoň do určité míry očekáváním eh, lidí v celé Evropské unii. Také si myslím, že bychom měli vyvíjet tlak na eh, dohledové orgány asi se nám nepodaří vždy nalézt ideální řešení na evropské úrovni, ale myslím si, že bychom měli něco říci aspoň o úkolech nebo zodpovědnosti dohledových orgánů, které by měly přinejmenším vědět, co se u nich děje. A to vyplývá z diskusí s regulátory a také v rámci diskuse o Solvenci 2. Také si myslím, že by měl dojít k harmonizaci pravidel, které se týkají toho, jak tyto systémy záruk eh, jsou strukturovány. Měla by tady být konsistentnost, aby eh, například eh, pojistník na Slovensku měl podobné očekávání v případě, že by došlo k nějakému krachu pojišťovny a mohl mít očekávat i v jiné zemi. Takže by měla panovat konsistentnost u těchto systémů záruk u jednak produktu po, po, mělo by, měly by být kryty do 100%. Myslím, že zákazník není schopen posoudit, jaký systém pojištění je dobře zpravován a jak, který ne. To by mělo být úkolem eh, regulátora nebo dohledového orgánu. Víme ale, že pojišťovny nekrachují až tak často, ale čas od času se to může stát. Eh, některých případech vždycky existují nějaké rezervy, které umožňují vyplatit eh, eh, zákazníky. U bank je to trochu jiné, tam je eh, potřeba ty peníze mít dispozici prakticky okamžitě, zatímco u pojišťoven je možné s tím chvíli počkat. Velmi často se ještě vyjednává, jestli se uhradí všechny, nebo produkty, nebo do určité míry a tak dále. Já eh, se sympatiemi vnímám také to, že by se to mohlo stávat i na malé a středně velké podniky. Nevím ale, jestli to je vůbec možné. Dlouho jsme se o to přeli eh, s komisí, o tom, jestli je to přiměřené. A jsou stanoveny určité Prahy, ale nemáme definice, které by měly být stejné v celé Evropské unii, aby bylo možné určit, co, které malé a středně velké podniky by do toho také spadaly a jestli je to přiměřené, tak třeba od toho se odvíjela také interakce pojišťoven s nimi. Myslím, že komise by nám mohla předložit další návrhy. V tomto okamžiku ale nevím, jak bychom do toho mohli zapracovat malé a středně velké podniky. Dále nesouhlasím s komisí eh, s tím, čemu se říká ex ante upfront fond, tedy předem disponibilní fond, který by eh, tam měl být hlavně proto, aby pojistníci dostali ty prostředky, které potřebují a aby to už jsou systémy, které v některých členských zemích fungují, nicméně eh, by tomu asi tak neříkali. Otázka, jestli by bylo realistické něco takového požadovat. Financování systému záruk pojišťovnictví je také otázkou subsidiarity a tak by tomu mělo i zůstat za podmínky, že eh, spotřebitelé mají podobná očekávání. Nejde o to, aby věděli, jak to funguje, ale aby mohli předpokládat, že to funguje podobně. Samozřejmě, že je potřeba zajistit, aby ty systémy záruk eh, byly životaschopné. Víme, že EIOPA eh, by měla prověřovat ty systémy eh, a měla by rozhodnout tedy, jestli ty jsou funkční nebo ne a měl by potom podat zprávu komisi, radě, parlamentu, a jaké, jak by to šlo napravit. Možná, že by se to mělo podobně upravit u těch předfinancovaných eh, systémů. A Petrem to budeme muset ještě probrat. Těším se na připomínky stílných zpravodajů a doufám, že to všechno zdárně dopadne. Uh, Děkuji Petře. Za Otmara Karase předpokládám si žádá slovo Jean-Paul. Děkuji, paní předsedkyně. Otmar Karas, který je mm, velmi eh, pracovitý, mi předal, a bohužel se dnes nemůžu účastnit, mi předal eh, své poznámky, abych je tady eh, přednesla děl Petrovi. Pro Otmara Karase to eh, finanční fungování nemá být harmonizováno, eh, regulace by měla respektovat specifičnost pojišťovnictví v jednotlivých členských státech. V této věci souhlasí od s panem Skinnerem, eh, také v dalším bodě, totiž minimální, minimální harmonizace, to by byl tedy fond, to byl tedy smysl tohoto fondu, mělo by to být až po nejzaší možností. Geografické ehm, rozhodně měla být o země, o země původu, domovskou zemi, dále je třeba eh, chránit spotřebitele, to má pojistníka, nikoli podnik, podnikatele a eh, má se dotýkat týkat pouze životních pojistek a nikoli neživotního pojištění. Eh, pro Otmara Karase riziko pro daňového poplatníka musí být co možná nejnižší a evropská a vnitrostátní kontrola musí být posílena. Je třeba také posílit možnost spolupráce mezi orgány dohledu a rozpět k, opravdu k dobrému provádění eh, ze strany těch příslušných subjektů. Eh, financování, eh, které připravila komise, pana komise je financování ex ante, pan Skinner nám tady řekl, že je proti, pan Kara se domnívá, že způsob financování je věc, o které se musí rozhodovat v rámci subsidiarity a musí o tom rozhodovat tedy členské státy. Pan Karas by rovněž rád upozornil na tyto body. Eh, zpráva a skener zmiňuje různé modely. Eh, pan Karas by to rád dále zpřesnil eh, s možností buď poskytnout plnění spotřebiteli, anebo aby jeho pojistka byla převedena na jiného pojistitele, tak by byla zajištěna kontinuita mm, té pojistky, to pojištění. Pokud o detailní definice eh, Solventnost 2 nedostatečně řeší některé, některá témata, zejména eh, aktiva a s tím se pojící odpovědnost. Dokud tyto definice nebudou vyjasněny, neměli bychom v této oblasti navrhovat novou legislativu. No, pan Skinner eh, tady zmiňuje také zprostředkovatele v pojišťovnictví a pan Karas se domnívá, že na tebe by se nemělo pojištění vztahovat. Stejně tak, pokud je o mezní datum pro plnění pojistníkovi. Pan Komar se domnívá, že tato lhuta musí dostatečně dlouhá, tak abychom eh, zohlednili konkrétní situace, specifické situace, například eh, pokud běží nějaké soudní řízení. A konečně ještě eh, systém ochrany spotřebitele by měl vyloučit osoby, které pracují přímo pro danou pojišťovnu. Tolik tedy několik připomínek, které chtěl učinit pan Karas a kterému tady, které vám tady za něj rád předávám. Děkuji. Děkuji Ole. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, děkuji, Petře. Jako vždy se domnívám, že si odvedl skvělou práci a snažil jsem se tam eh, nalézt eh, jenom pár možná skulinek, mezírek v tvém návrhu zprávy. Myslím si, že je zásadní to, to co jsi zmiňoval, že totiž pojišťovnictví je odlišné a musí to být odlišně ošetřeno od pojištění, eh, pojištění v bankovnictví nebo v investiční činnosti a když to eh, srovnáme v tom balíčku, tak eh, máme tam troj, troji různou legislativu, která se navzájem velmi liší. Myslím si, že i my bychom toto měli zohlednit, což ty ve své zprávě činíš. Dovolte, abych zúraznil, že věřím v princip domovské země, věřím také v princip minimální harmonizace, Můžeme mít nastavenou nějakou maximální hodnotu, ale, nebo můžeme se dobrat až maximální harmonizace a musíme určitě začít s tou minimální. Měli bychom se bavit také o rozsahu působnosti, eh, což už se děje. To si myslím, že je také zásadní. A měli bychom se snažit nadefinovat. Možná bychom mohli požádat komisi, aby nám řekla, co vlastně přesně spadá tady do rozsahu působnosti, protože jak jsme o tom diskutovali a eh, jste na to téměř expert, jaké typy eh, pojišťov, eh, pojistných produktů eh, spadají, byly zahrnuty tady do solventnosti 2 a jak řešíme různé typy životního pojištění, podobně penzijním fondům, alespoň tam, kde se to často se to využívá jako penzijní pojištění a, nebo připojištění. A jak víte, existují různé typy penzijního připojištění v severských zemích a působilo to určité problémy v rámci solventnosti 2 a mohlo by to činit problémy i zde. A proto se domnívám, že toto vše musíme jasně definovat. Hovoříte o 100% ochraně eh, po stanovenou lhutu. To mě budete muset ještě přesvědčit, eh, proč právě tento postup je správný. Eh, také hovoříte o o tom, že by se to vztahovalo, eh, ta pravidla, i na, eh, i na podvodné eh, konání či poskytování správných informací při uzavírání smlouvy. Pokud vím, tak toto není obsaženo v návrhu komise. A zajímalo by mne tedy, odkud se berou vaše úvahy v, v této oblasti, protože je to, myslím, v systému investičního pojištění u vás v Británii máte širší definici eh, kompenzace pro spotřebitele. Takže pokud se snažíte totež zavést tady pro celou Evropu, tak eh, to si myslím, že eh, budete nám ještě muset trochu vysvětlit. Protože pak už už nejde pouze o úpadek a podvody, ale tam jde i o další situace, další případy. To si myslím, že by mohlo být velice obtížně definovatelné, eh, o co všechno přesně má jít. Mimochodem se domnívám, že eh, abych tak trochu zareagoval na pana Bulmana, my tady ve své, v tomto výboru děláme svoji práci dobře, pokud chráníme každého spotřebitele. To můžeme říci, ale na druhé straně Někteří z nás také, jak se musíme nést odpovědnost eh, ze svých eh, rozhodnutí a respektive, pardon, každý jednotlivec musí také částečně nést odpovědnost za, eh, za své konání a nemůžeme čekat, že budeme poštěni úplně na všechno. A nyní financování. Já jsem se snal, snažil Eh, dobrat eh, přiměřeného eh, zafinancování u, invest, u investičního pojištění. Jak víte, tam je to financováno ex ante. Já mám své pochybnosti o tomto postupu a uvědomuji si, že některé další instituce v té věci také mají určité pochybnosti a myslím si, že pochybnosti jsou na místě i zde. Možná zde je to ještě případnější. protože když se mne e, dotážete, kolik pojišťoven, vy jste zmiňoval, některé příklady, ale kolik pojišťoven e, přišlo v úpadek nebo e, se dopustilo podvodu v tomto období, kolik pojišťoven bylo, kolik pojišťoven vytvořilo problémy v sektoru finančnictví, tak odpověď, alespoň pokud já vím, tak odpověď zní nula, respektive pojišťovny nevytvořily žádné problémy ve finančním sektoru. Eh, čili eh, to navyšování by mělo být postupné, to je zcela správná úvaha, podle mého, ale možná bychom ještě mohli předložit eh, poznací návrhy tak, aby to bylo ještě o něco lepší. Děkuji. Sven, Vicky, vy také? Ano, pak bude řada na tobě. Já nespěchám, takže prosím. Jenom tři úplně drobnosti, protože Petře, ty víš o pojištěnici daleko víc než já. Pokud je o stoprocentní krytí, jenom si říkám, zda tady trošku se s tím nepojí morální hazard, když řekneme, že každý vždy dostane 100%, zejména u životních pojistek, kde poměrně eh, dlouho, jde o poměrně dlouhé období. Možná by to mělo být nastaveno o něco níže pod tou 100% hranicí, to bychom možná měli zvážit ještě. Dále pokud jde o, eh, o časový rozvrh eh, to plnění, já vím, že když někdo vybere pojistku, tak je to poměrně velký zásah a někdy je možné například pojistný kmen eh, životních pojistek eh, prodat jinému subjektu, aby, jste získali hotovost. To také může být užitečné. A pokud je o podvody, tam bychom možná mohli říci, že pokud podnik je podvodný, ale je stále, eh, je stále solventní, tak se, tak se musí lidé obracet nejprve na ten podnik, na tu pojišťovnu, a teprve potom na ten pojistný fond, záruční fond. Prosím, Svane. Ano, tak nejprve eh, Těším se na spolupráci v této věci, již jsme plodně spolupracovali na balíčku pro dohled a také na paralelním režimu eh, pro eh, investiční pojištění a doufám, že i tady to době, dobře poběží. Já přeji Otmaru Karasové, aby se brzy zotavil. Doufám, že se k nám brzy, brzy zase připojí. Je opravdu nešťastné, co se mu přihodilo. Kromě toho mám několik obecných připomínek. A za prvé se domnívám, že máme trochu tendenci nebrat vážně problémy, které nás dosud nezasáhly. A to si myslím, že se děje i v případě této konkrétní diskuse. Všichni si jsou velice dobře vědomi problému v bankovním sektoru a pojišťovny, pojišťovnictví dnes jakoby eh, hrálo roli těch eh, dobrých hochů. Eh, samozřejmě je rozdíl mezi pojišťovnictvím a bankami. Pojišťovny nespustily krizi a proto samozřejmě k něm musíme přistupovat odlišně, ale zároveň bychom neměli se dopouštět vytváří nějakých mýtů. Jedním z těchto mýtů, podle mého, je to, že pojišťovny s krizí nijak nesouvisely a že krize jim nespůsobila žádné problémy. Měli bychom si být vědomi toho, co se nyní děje na eh, eurotrzích a také co, toho, co by se bývalo stalo eh, s některými pojišťovny, kdybychom eh, nezachránili banky obrovskými měnovými intervencemi. Co by se tady stálo bývalo s pojišťovny, kdybychom nepřistoupili k záchraně bank díky těm obrovským eh, intervencím v rámci měnové politiky a díky prostě veřejným zárukám. Eh, řada pojišťoven investovala bez nějakého většího uvážení o, o s tím pojícím se riziku do Eh, submarkets, do podtrhu a proto by se ocitli ve velkých potížích, kdybychom my eh, nepodnikli to, co eh, bychom nikdy neměli dělat, to znamená vynakládat daňové peníze na řešení soukromých problémů v tržní ekonomice. Proto se domnívám, že bychom měli být o něco obezřetnější a říci, že se může vyskytnout případ, že to takto tady může platit v bankovnictví, ale v pojišťovnictví to Eh, úplně jinak, to asi bychom neměli eh, tu věc stavit takto. Měli bychom být za to otázce velmi pozorní. A v tomto smyslu v této souvislosti bych rád upozornil alespoň na dvě věci. První z nich je ta, že bychom měli velice bedlivě, stejně jako u těch eh, dvou paralelních režimů, zejména u toho bankovního, dávat pozor na téma too big to fail, to znamená, že nějaký subjekt je příliš velký na to, abychom je nechali padnout a subjekty, které se mají zapojit do tohoto režimu, tedy pokud by byly příliš velké na to, než aby, dostali, než aby byly nuceny dostat svým slibům, tak pak bychom museli velice dobře tedy zvážit také velikost subjektů, které se účastní na těchto eh, pojistných fondech. A dále si myslím, že je velice důležité téma ex ante versus ex post. Neměli bychom eh, vkládat eh, do pojišťovnictví takovou důvěru a myslet si, že je, je tento sektor až tak stabilní, že je na místě, nebo je to dostatečný důvod nastavit to financování čistě jako ex post. Eh, také totiž proti tomuto svědčí některé závažné argumenty. Například pokud přijde do úpadku pojišťovna, tak již potom nepřispěje na vlastní záchranu. To je jeden z argumentů, které podle mě jsou nesmírně důležité a svědčí ve prospěch systému financování toho poštění ex ante. Dále eh, eh, je to procyklické. Pokud se objeví zásadní problém na finančním trhu a všechno bude nastaveno ex post, tak eh, v tom případě v té situaci, kdy je trh opravdu těžce zasažen, budete mít velký problém získat, vyžádat ty příspěvky ex post. Takže já bych skutečně pořádal kolegy, apeloval na ně, aby to eh, vážně zvážili. Eh, u bankovnictví a eh, investiční, investiční pojištění jsou razantní důvody pro volbu ex ante. Já si myslím, že já si myslím, že v pojišťovnictví já osobně mám problém s tím, že by to mělo být rovnou nadefinováno čistě jenom jako ex post. Kromě toho zde vnímám určitý problém u té celé diskuse o minimální versus eh, maximální harmonizace na jedné straně a eh, domovské versus hostitelské zemi eh, či subjektů na straně druhé. Musíme se rozhodnout, pokud půjdeme cestou minimální harmonizace, bude to znamenat, že reálné existující systémy v různých členských státech budou rozdílné. To znamená, že pokud zároveň Eh, se rozhodneme, jak navrhuje zpravodaj, eh, zvolit eh, režim domovské země, regulace domovské země, pak budeme mít na stejném trhu zcela rozdílné hráče s, s rozdílnou mírou ochrany, podle toho, jaká je jejich domovská země. A to by znamenalo pokřivení hospodářské soutěže v oblasti, kde by k tomu docházet nemělo. Proto tedy bych řekl, že pokud půjdeme cestou minimální harmonizace, budeme asi potřebovat spíše přístup z hostitelské země. Toto je téma, o kterém bych byl rád, abychom eh, se ještě dále bavili, dále diskutovali, prohoubili tu diskusi do budoucna se stínovými zpravodaji. Poslední věc ode mne ještě, to je ta otázka malých a středně velkých eh, podniků. Eh, Sharon už se o tom zmiňovala. Já doufám, že ve zprávě budeme moci poukázat na to, že zajistit krytí pouze pro, pro soukromé, pro fyzické osoby Eh, není naším záměrem. Pokud eh, zatím jsou nějaké právní důvody, Petře, tak eh, mě o nich prosím informuj. Můžeme také případně poukázat na nutné legislativní změny, tak aby se umožnil ten správný postup. Takže tolik ode mne počáteční připomínky. Co mne nejvíce zajímá, kdybych to měl schrnout, je, že bychom měli zajistit, aby nakonec příspěvky do tohoto systému probíhaly ex ante, aby to bylo nastaveno podle eh, rizika pojícího se s danou pojišťovnou, tak jak jsme eh, o tom předtím jednali u bank. A do třetice eh, měli bychom zohlednit systémové riziko takovým způsobem, že ti, kdo jsou obzvlášť velcí, nebo obzvlášť velké subjekty, že jejich případná nesolventnost se ponese nutnost řešit to z veřejných peněz, Eh, tak toto by se mělo promítnout také do větších příspěvků těchto subjektů, do těch eh, pojistných režimů. Eh, těším se na diskusy o těchto věcech. Tady jde o hm, solidní ekonomii a určitě se společně hm, shodneme na příslušných řešeních. Děkuji, těším se na tu spolupráci. Děkuji ti, Svene. Já bych teď poprosil Petra, aby to zhrnul jenom velmi stručně. Bohužel, tady je velmi nešťastné, že pan Otmar měl nehodu, nevím přesně, co se mu stalo, já se zeptám pana Gozese, k čemu přesně došlo. Ale dovolte mi nejprve, abych se vyjádřil eh, k jeho připomínkám. Eh, Vicky také zmiňovala o těch převodech, jestli eh, je možné tu jednu společnost převést do jiné země. jestli je možné převést pojistnou smlouvu do jiné země. Dále je tady otázka těch zprostředkovatelů. Myslím, že bychom se měli společně sednout a podívat se na to, jestli by s tím něco šlo dělat. Možná, že většina eh, nebude nutně pro novou legislativu. Možná, že bude možné to připojit k solventnosti 2. Eh, že to je možná jedna součást eh, té mozaiky. Takže se k tomu vrátíme. Myslím, že pan Karas eh, je expert na pojišťovnictví, takže by tom mohl velmi pomoci k tomu, co říká Ole Schmidt. Ole, děkuji za podporu, ale v podstatě eh, ty jsi mluvil o tom eh, poskytování nesprávných informací při prodeji pojistek. Já vím, že už jsme o tom diskutovali tehdy, ten zpravodaj bez liberálu. Eh, já, tam šlo také o ten Equitable Life, tam byly určité technické záležitosti, otázka, jestli lidé nebyli špatně informováni, ne, že by je někdo podvedl, ale mm, neuvědomili si, že možná některé sliby té pojišťovny nebudou nikdy naplněny. Oni vždycky očekávali, že ten trh půjde nahoru, ale on pak nakonec eh, poklesl. Takže možná Eh, že by tady v takovém případě mohlo dojít katastrofickému selhání, ale měli bychom to asi lépe definovat. Já se o to pokusím a eh, podívám se ještě, eh, jak se to potom vyřešilo v případě Equitable Life. Protože pro hodně lidí to byl takový ten klíčový okamžik, kde se rozhodovali o tom, jak spolupracovat v této oblasti a jestli, jak to regulovat. Dále k financování. Vím, že tady existují různé způsoby financování pojišťoven, družstva, vzájemné fondy, Eh, ty fondy jsou tedy eh, rozdílné, vím, že někdy se do toho zapojí kapitálové mm, trhy, vím, že jinak to funguje v Německu, jinak ve Francii, jinak v Británii, vím, že jsou velké pojišťovny, malé pojišťovny. Eh, jejich rozmanitost znamená, že budeme muset se zamyslet nad tím, jak nastavit tyto systémy záruk, například v případě nadbytečných fondů, které jsou v rámci členských států, které se nedají převádět do jiného státu. Myslím, že to je spíše věc eh, v severní Evropě, přestože některé pojišťovny možná sebe udělají eh, vzájemné fondy. Otázkou ale je, jak zajistit, abychom nebojovali už vyhrané bitvy. Myslím, že se to trochu týká také solventnosti dvě. Eh, hodně lidí přišlo o zbytek vlasů, jako já, protože se snažili prosadit návrhy, které by byly průchodné. Je to asi podobné jako u bank. Hodně lidí to bude hodně frustrovat, bude to sporná věc, ale měli bychom o tom pořádně diskutovat. Zodpovědnost, ano, myslím, že si zodpovědnost si musíme uvědomit a musí existovat nějaká záchranná síť pro ty, kteří jsou nejvíce zranitelní. Eh, v případě, že uzavřou nějakou špatnou smlouvu, tak my bychom se měli postarat o to, aby došlo k nějaké náhradě. My doufám, že se ty věci nebudou vyskytovat, že se budou vyskytovat zřídce, protože eh, by se na to měla vztahovat i solventnost 2, až začne platit. Čímž se dostávám k tomu, co říkal Sven. A to, co lidé říkali o 100% krytí, já myslím, že některé země už to mají. Takže bychom asi neměli po nich požadovat, aby o to upustili. Ale můžeme samozřejmě v rámci obecné diskuse se zamyslet nad tím, jestli tady eh, subsidiarita má hrát eh, nějakou roli. Myslím, že jsme ještě se s tím nesetkali. Celá řada věcí, o kterých mluvil Sven, se týká slovenosti dvě, takže já si myslím, že bychom se měli vrátit k diskusi o slovenosti dvě. Já doufám, že brzy budeme moci přemýšlet o prováděcích opatřeních. Spíjáme na kapitálovou přiměřenost, tak to je úplně jiná u slovenosti dvě než bankovním bankovnictví. Já bych byl rád, kdyby bankovnictví něco z toho přijalo. Různé typy kapitálu, co s tím kapitálem možná dělat, jaké jsou minimální kapitálové požadavky a tak dále a v jakém okamžiku eh, regulátoři do toho mohou vstoupit se svou intervencí. Je tady tolik věcí, které se zhrnují pod pojem kapitálová přiměřenost, takže myslím, že je to jenom velmi úzká vrstva, eh, kde se ta firma eh, dostane do tohoto rozpětí. A já si myslím, že bychom se měli zamyslet nad tím, co už platí, co z toho se využívá nejenom v praxi, a co v oblasti regulace s tím ještě dělá. Podle mě to je mnohem komplikovanější, než jenom říci, že Chceme, aby určité procento již bylo k dispozici předem. Ale měli bychom se ještě jednou podívat na to, co přesně bude znamenat solventnost 2. Měli bychom to skloubit a eh, dokončit ten úplný kruh eh, tím, že budeme diskutovat eh, o prováděcích opatřeních, až to vstoupí platnost 1. ledna 2013. Děkuji všem, kteří vystoupili v diskusi, všem vám ještě poskytnu svůj, svůj pětnou vazbu a těším se na naši diskusi. Děkuji, Petře. Termín pro vzkání pozměňovacích návrhů je poledne 23. března a projednání pozdělacích návrhů bude 12, 19. dubna, 24. května hlasování na výboru a doufujeme, že na 2. červnové na plenárce se o tom bude moci hlasovat. Teď se dostáváme k poslednímu bodu na našem programu. Globální ekonomická zpráva. Zpravodajem je Gunnar Hekmark, já mu tím dávám slovo. And, um... Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já, vám, já rozdám stínovým zpravojům návrh struktury eh, mé zprávy ještě předtím, než předložím výboru svůj návrh zprávy. Jenom velmi stručně. Za prvé musíme zvážit skutečnost, že eh, stav globální ekonomiky dnes je zcela jiný, než kdysi býval globální eh, instituce vlastně vznikly po druhé světové válce a od té doby došlo k zásadnímu vývoji, k zásadnímu posunu. Mnoho věcí se proměnilo dnes, žijeme v úplně jiné hospodářské realitě, kdy nejdynamičtější hospodářský vývoj probíhá mimo tu tehdejší globální ekonomiku, ale protože v tehdy vlastně globální ekonomika znamenala znamenala západní Evropu, víceméně USA a některé další části světa, ale to skutečně byly dominantní složky globální ekonomiky, zatímco dnes už je situace jiná. Vezměme se například nově se rozvíjící ekonomiky a vlastně jeden, jeden z hlavních důvodů za tou finanční krizí byla skutečnost, že globální ekonomika se Eh, nepřizpůsobila, respektive instituce nepřizpůsobily těm novým, eh, té nové rovnováze. A když hovoříme o rovnováhách a nerovnováhách, je důležité si uvědomit, že nerovnováhy existovaly vždy. Ehm, v desetiletích, kdy eh, pro která byla příznačná třeba chudoba třetího světa, to byla ke součást nerovnováha, kdy se neinvestovalo, nezaznamenávala vůbec růst velká část globální ekonomiky a to se změnilo. A myslím si, že jedním z východisek by mělo být to, že si musíme uvědomit, že během uplynulých 30 let jsme zaznamenali, že počet lidí světa, kteří žijí v relativní prosperitě, vzrostl z, jedno, z jedné miliardy na 4 miliardy. A to vytváří úplně jinou situaci pro eh, globální governance, globální tedy zpráva řízení a mm, globální světový řád, mohli použít tato slova. Nyní je důležité na celosvětové úrovni dosáhnout věcí, jako je transparentnost, jako je stanovení pravidel pro zaručení stability finančního systému. E, myslím si, že se musíme dobrat určitého porozumění ohledně e, měn, ale také měnových záležitostí, protože jedním z velkých problémů dneška a také jsme to viděli eh, v náběhu na krizi, eh, byly rozdílné měnové politiky. Myslím si, že eh, USA tak trochu vedlo ve vytváření problémů svou měnovou politikou. Dnes vidíme určité paralely, protože když se podíváme na měnovou politiku USA, tak opět tady vidíme zdroje některých problémů s, s národními měnami některých částí světa. A pokud jde o nerovnováhy, musíme pamatovat na to, že eh, vždy tady musí být dvě strany té mince. U každé nerovnováhy máte eh, vždycky dvě strany mince. Příliš mnoho hovoříme o problému přebytku, ale zrovna tak bychom měli hovořit o, probyt, o problému o schodku deficitu, protože obvykle to je na jedné straně deficit, který jinde vytváří přebytek. A to, že řada ekonomik nyní vydává více, to samozřejmě bylo důvodem Eh, přebytků, které se objevily v jiných ekonomikách. Pokud eh, bychom eh, nehovořili Evropě, můžeme se prostě jen tak s klidem podívat na jiné části světa. Samozřejmě přebytek v Číně je výsledkem schodku USA. Ty dvě věci musíme vždy vnímat naraz. A myslím si, že musíme pokročit u několika klíčových eh, faktorů a ty bychom měli prodiskutovat. Jednak pokud je o globální instituce, musíme zajistit eh, existenci silných eh, globálních institucí v rámci Mezinárodního měnového fondu. Je důležité, aby G20 hrála důležitou roli při zajištění toho, že budou prováděna pravidla v oblasti transparentnosti, ale také stability Často hovoříme o záležitostech, jako je Solventnost 2 nebo Bazilej 3, eh, což je vždy víceméně eh, propojeno s tím, jak přistupujeme ke globální spolupráci a globálním strukturám. Já bych byl rád, kdybychom to posunuli ještě dále, eh, tak aby MMF byl tou nejglobálnější zastřešující institucí, aby se jeho role posílila a abychom také mohli klást větší požadavky na nejrůznější typy globální spolupráce, včetně G20. -ky. Ve snaze zaručit větší transparentnost a e, větší vyváženost nejrůznějšího druhu. Také, když se bavíme o měnách, tak si myslím, že klíčovým tématem nejsou nová pravidla pro další rozvoj našich měn. Spíše bychom se měli postarat o to, aby se měny vyvíjely více podle tržní reality. To si myslím, že by byl dobrý průlom. Kdybychom zároveň dokázali zajistit, že bude existovat disciplína v souvislosti s měnovou politikou, protože měnová politika různých zemí, jak jsem zmiňoval úvodem, často způsobuje potom problémy s měnami. A k tomu bych ještě připojil třetí element, a totiž abychom dosáhli větší vyváženosti, či řekněme stabilnějšího globálního hospodářského rozvoje, musíme se zabývat také globálním systémem obchodování, protože dnes je systém globálního obchodu asymetrický e, v tom ohledu, že globální trhy nejsou tak otevřené, jak by být měly. A to často je nevýhodné pro Evropu. A vysvětluje to také, proč máme v některých oblastech deficity. Kdyby byl globální obchod například se službami mnohem otevřenější, tak eh, by to přineslo prospěch evropské ekonomice a přispělo by to eh, k zvýšení exportu a ke snížení našich deficitů, možná by dokonce vznikly eh, přebytky v obchodní bilanci. A myslím si, že v globálním hledisku se musíme také zabývat zemědělskými trhy, protože to může být příležitost pro řadu zemí, chudého světa, eh, jak si zajistit eh, vývozy. Všichni z nás víme, do jaké míry je to citlivé téma, ale eh, pokud bychom skutečně chtěli vnést vyváženější přístup pro globální ekonomiky, tak musíme řešit i ty sektory globálního hospodářství, které dnes přispívají k tvorbě nerovnovách. Mým cílem, mou snahou je u této zprávy pokusit se eh, stanovit, eh, nastavit hlavní cíle a to, jakým způsobem bychom měli přispět ke vzniku globálních institucí, které potřebujeme od roku 2011 dále. A jak eh, se rozejít s těmi strukturami minulosti či s mentalitou minulosti vzniklo po druhé světové válce, kdy vznikly stávající globální instituce. Musím říci, že to je velice zajímavá diskuse, zajímavé téma Eh, ale bude to mít také velký dopad, protože kdyby Evropa dokázala přijít s reálným pohledem na to, co je dosažitelné na světové úrovni, a kdybychom také tedy dokaz, eh, dosáhli vytvoření stabilních struktur, které budou reprezentativní pro dnešní globální ekonomiku, eh, tak, jak skutečně vypadá, tak možná bychom dokázali eh, nastavit eh, stabilnější hospodářský vývoj eh, globálně do budoucna. A také stojí za zmínku, že podíváme se na dnešní svět, včetně vývoje v Japonsku, tak potřebujeme stabilní globální instituce, ale zároveň potřebujeme politický cíl, který bude realistický. A nebudou to pouhá slova, ale budou skutečně vytvořeny pevné základy pro hospodářský rozvoj. Těším se na diskusi s vámi, také diskusi se stínovými zpravodaji na nadcházejících eh, schůzích ve výboru, kde eh, bude na programu prezentace mého, mého návrhu zprávy. Děkuji. Děkuji, Gunare. Myslím si, že tady mnoho stínových zpravodajů nemáme, ale Edvard tu je, takže Edvarde, prosím. Finanční krize byla mezinárodní. Začala v jedné zemi, ale rozšířilo se to po celém světě. Hospodářská krize byla a je také mezinárodní dluhový problém, je na obou březích Atlantiku a globální rovnováhy jsou globální. Takže myslím, že se zhodneme na tom, že mezinárodní problémy si vyžadují mezinárodní řešení a já doufám, že zpráva pana Hokmarka k tomu přispěje. Měli bychom si také připomenout, že Mezinárodní měnový systém už jednou skolaboval v roce 71. A dnes vlastně žijeme v jakémsi pořád přechodném systému. Některé otázky ještě nebyly odpo- zodpovězeny. Máme dostatek likvidity. Jaký měnový režim bychom měli mít pro mezinárodní platby? Souhlasím také s tím, že finanční Některé finanční instituce jsou přežitkem minulosti. G20 už se tím začala zabývat, ale otázka je, jestli to bude v budoucnosti fungovat. Možná, že bychom se měli eh, začít, začít zabývat tím, jak institucionalizovat eh, globální zprávu a jak do toho zapojit eh, Mezinárodní nový fond a další instituce, jako je IFC, VTO, Světová banka, což jsou ty exekutivní instituce. Možná, že bychom měli mít nějaký systém zprávy. Zatím to dělá G20 a vím, že teď probíhají eh, diskuse o tom, jak to formalizovat. Témata jsou evidentní. Je potřeba řešit korupci, transparentnost, monitorování inflaci způsobenou cenami potravin, ropy nebo dalšími důvody. A cílem by měla být eh, globální stabilita. Jako stínový zpravodaj se těším na spolupráci s panem Hockmarkem. Já věřím tomu, že je to nesmírně důležité téma, kterým by se měl parlament zabývat. Děkuji, paní Hybner. Děkuji vám. Gunare, myslím, že máš před sebou téměř nemožný úkol, takže máš moje soustrast. Já doufám, že ti budu moci také přispět k řešení. Souhlasím s oběma kolegy, že globální zpráva je dnes dramaticky důležitá, je to součástí naší eh, reality a naší budoucnosti. Potřebujeme mít tento globální systém zprávy nejenom proto, že si to vyžadují eh, globální problémy, ale obecně si myslím, že pravidla potřeba, pardon, trhy potřebují pravidla. A víme, že trhy jsou kolika kombinací suverénních národních trhů, které ty pravidla potřebují nejvíce. Ale kromě toho si myslím, že musíme tomu věnovat pozornost i v důsledku globálních nerovnovách. A je potřeba se zorganizovat v reakci na tyto nerovnováhy. A to nebude, dokud nebudeme mít eh, hladce fungující systém globální zprávy. Krize odhalila neefektivnosti, které dnes ve světě máme, ty mezery, které existují, tak nedostatky v kompetencích některých institucí a to vakuum je potřeba, nebo se zaplňuje velmi rychle neformálními eh, prvky. Možná si na to vzpomínáte, že to tak bylo eh, na začátku krize. A tyto ad hoc eh, vzniklé instituce, které ještě pořád máme, přetrvávají, protože jsme ještě permanentně nevyřešili globální zprávu. Jak bylo řečeno, je potřeba řešit také problém transparentnosti a ty dočasné instituce nám dostatek transparentnosti většinou neposkytují. Takže to asi není trvalé řešení pro současné problémy. Pak jde o to, jaká ta rola těch neformálních institucí je. Eh, byla tady zmínka o G20, která se takto rozvinula. Se podíváme do historie, tak myslím, že to dnes postoupilo tak eh, eh, moc dopředu, že ta G8 už ztratí tu dominantní roli, kterou měla Otázka je, do jaké míry již dnes jsou tyto největší státy ochotné převzít vedení ve světě a zodpovědnost za vývoj. Takže to samo o sobě vytváří trochu eh, nestabilitu toho systému a s tím by se něco mělo dělat. V roce 2008 fungovaly velmi efektivně, protože je z velkého strachu, ale teď ten strach už ustoupil a, a objevují se různé eh, jednotlivosti vlastně, nebo partikulární zájmy. A třetí věc, eh, na kterou jsem chtěl upozornit, a o které eh, ty jsi se, Gunnar, také zmiňoval, možná trochu jinými slovy, jde o to, že aby systém globální zpráv byl efektivní, tak musí zahrnovat všechny klíčové hráče, jinak nebude dodržován. Mám otázku a doufám, že ta tvoje zpráva na to odpoví. Jsme dnes skutečně ochotni mít nějakou společnou vizi? A nebo chtějí všichni být co nejpragmatičtější? Když se podíváme na ty nerovnováhy, tak u nich jsou vždycky dvě strany. A víme, že tady převládají některé národní zájmy, a ty rovnováhy obecně vznikají na základě některých nevyvážeností eh, u jednotlivých států. Takže možná bychom měli pokračovat ehm, pragmaticky. Není to asi nejlepší, ale nevím, jestli je to nejrealističtější. Děkuji, Gunnar. Je eh, pro mě velmi příjemné tu diskusi shrnout a také velmi jednoduché. Děkuji vám za velmi výstěžná, výstěžné mm, připomínky, na to, na základě toho se bude dobře spolupracovat. G20 je vlastně výrazem toho, že se globální ekonomika proměnila od té doby, kdy převládala G7. Samozřejmě se můžeme ptát, jestli je to nejlepší způsob, jak zahrnout eh, Eh, ty zainteresované strany, protože u G7 převládal postoj, že mm, jsou tak důležití, jsou to tak důležití velký, velcí hráči, kteří převírají zodpovědnost za globální ekonomiku. Teď to možná tak neplatí. Eh, druhá poznámka s tím trochu souvisí. Všichni jsme ovlivněni tou krizí, kterou jsme si právě, kterou jsme si právě prošli. Nicméně, Měli bychom se také připomínat ty ekonomické úspěchy předchozích 30 let. Skutečný hospodářský růst se zrychlil eh, v 80. letech, kdy už vlastně nefungovaly ty původní bretonvudské instituce a ta cesta, kde se eh, jsme se posunuli od jedné miliardy lidí, kteří žili v blahobytu k třem nebo čtyřem miliardám, je obrovská změna a to bychom se měli snažit zachovat. Jde o to, jak zajistit to, co máme a zajistit tedy transparentnost globální a zajistit na druhé straně i flexibilitu, která umožní růst. Možná, že je to trochu hra nebo slovíčkaření, jde o to, jak mít stabilní, ale dynamický e, rozvoj. Stabilní instituce a dynamický růst. Pokud se nám to podaří prosadit na agendu Evropské unie, která by to prosazovala na globální úrovni, tak by to bylo úžasné. Děkuji, Gunare. Potenciálně je to asi velmi zajímavá zpráva. E, časový harmonogram je teď ještě trošku vágní protože um, máš před sebou dlouhou cestu. 19. dubna prezentace, 10. května pozměňovací návrhy, projednání pozměňovacích návrhů 14. června a 19. září hlasování a na první říjnové plenárce. Eh, konečné hlasování, ale já se dívám ještě na kalendář setkání G20, což by si také mohl zohlednit ten závěrečný summit v Cannes. By měl být v listopadu, takže ta eh, říjnová plenárka by byla včas. Možná, že je to nerealistické očekávání, ale možná, že by šlo zohlednit i setkání 13. 14. a 15. října v Paříži FMCPG. Ale potom už by to vlastně trošku těsné. Jenom na to poukazuji, aby se eh, to promyslel. Myslím, že bychom na to měli cítit, eh, cílit. Čím, že v poradku to je, tím to bude lepší ještě pořád je to dlouhá doba a myslím, že i my stínoví zpravodajové mají stejný názor. Takže ty to bereš v úvahu. 19. dubna každopádně bude příští tvoje zastávka. A tím končím naše zasedání. Naschledanou.